Dámy a pánové, dobré ráno. Eh, začneme naše zasedání. Paní předsedkyně vítá tlumočníky. Strávíme společně celý den. Přijetí pořadu jednání návrh, můžeme schválit eh, návrh pořadu jednání, pokud tedy nebudete mít žádné výhrady. Žádné výhrady. Zápisy ze schůzí z 7. a 25. září ty můžeme schválit, pokud nemáte výhrady. Nic nemáte, můžeme dál a zahájíme naši práci a máme tady návrh rozhodnutí, kterým se mění směrnice 2010 lomeno 40, pokud jde o dobu, pro přijetí aktů v přenesené pravomoci. Spravodajkou je paní Meissnerová, která dnes dopoledne tady nemůže být, ale pan Telička bude jejím mluvčím dnes, takže vám tímto dávám slovo. Ano, eh, děkuji. Eh, a ona je na eh, výboru TRAN a bohužel tedy nemůže eh, hovořit eh, z těchto velice závažných eh, důvodů a já bych se rád s vámi podělil o její představy ohledně tohoto textu pokud jde o tu směrnici o uplatnění kreditních eh, systémů, byla první eh, směrnice, eh, kde byl použit ten koncept aktu přenesené pravomoci a bylo tedy stanoveno to období sedm, sedmi let, které vyprší v roce 2017, nebo vypršilo před pár týdny máme eh, aktiv přenesené pravomoci pro ITS a eh, Předpokládám, že to bude velice důležité i do budoucna a potřebujeme schválit eh, tento postup i v rámci této směrnice. Komise má tedy pravomoc vydávat aktiv přenesené pravomoci na období pěti let a došlo by k automatickému obnovení, pokud eh, některý ze zákonodárců nebude proti. To je tedy eh, postup, který se uplatňuje a jak víme, je to zakotveno eh, v interinstitucionální dohodě z roku 2016 a jsou tam nastaveny tedy i práva Evropského parlamentu Eh, máme tedy návrh zprávy a k tomu jsou čtyři pozměňovací návrhy, tak aby došlo k vyjasnění eh, znění a, eh, a aby byla jasně zakotvená i ta struktura, tak aby to bylo v souladu i s radou. Paní Matu tam má pozměňovací návrhy, pokud je o členské státy a přístup k tomu přinesené pravomoci. Eh, paní zpravodajka eh, navrhuje hlasovat proti, protože tam byla expertní skupina eh, členských států, která se na tom velice podílela a máme tedy interinstitucionální dohodu, všichni víme, jak tam je zakotveno a aktiv přenesené pravomoci by mohl vstoupit v platnost bez schválení rady. Paní předsedkyně, kolegové, to není žádný kontroverzní eh, téma a myslím si, že eh, ten eh, ta zpráva je připravená. Hovořil jsem o pozměňovacích návrzích a to je asi všechno, co mohu jménem kolegyně říci. Děkuji, pane Teličko. Nyní stínový zpravodaj, pan Kohl. Děkuji, paní Děkuji, pane Teličko. Vyříte srdečný pozdrav paní Meissnerové. Opravdu tu práci zvládla skvěle. EPP ji rovněž podporuje i její doporučení pro hlasování a ty dva pozměňovací návrhy paní kolegyně tu nepodpořit. I v tom smyslu já k tomu vlastně už nemám nic víc co říci. Děkuji vám srdečně. Děkuji, paní Tarbele. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, co se týče této zprávy, jakožto stínová zpravodajka eh, socialistů, mohu říci, že jsme připraveni podpořit eh, pozměňovací návrhy paní zpravodajky tak, abychom eh, dospěli k dohodě již v prvním čtení. Co se týče uvedení v praxi, pokud jde o digitální trh, je třeba mít aktiv přenesené pravomoci i pro eh, budoucí činnost eh, a to je tedy mm, předmětem této směrnice 2040. Eh, ráda bych také řekla, že naše politická frakce nepodpoří ty dva pozměňovací návrhy NF. Nyní pan Zíl. Yes, uh, thank you, thank you, Děkuji, paní předsedkyně. Jak již eh, zaznělo, EKR eh, e eh, souhlasí tedy s, tí, s touto zprávou a prodloužení pravomoci pro komisi. My bychom rádi zdůraznili, že pokud je o budoucí vývoj digitalizace dopravy a využití inteligentních systémů, je to věc, kterou budeme potřebovat. EKR e zdůrazňuje, že interinstitucionální dohoda eh, byla přijata tak, aby byla lepší legislativa a podporujeme tedy eh, návrh komise, že je třeba pravidelně aktualizovat ten eh, program tak, aby tam byly i patřičné specifikace, že jsme schopni podpořit tuto zprávu. Děkuji, pan Zjude, pan Kramer. Ja, Jakob der Lunde ist gerade ano, Jakob Dalunde zrovna tady není, proto se obrátil na mě, abych se eh, k tomu vyjádřil. Ano, i já děkuji zde nepřítomné paní zpravodajce a zároveň chci vyjádřit podporu jejímu návrhu, i když s tím, že bychom měli být schopni eh, jako parlament kdykoliv tuto prodloužen, to prodloužování té lhuty kdykoliv odvolat. No a samozřejmě v Německu, tam máme obrovské možnosti, tam už se to jakoby e, v severním Německu zavádí, kde e, máme všechny informace, ale trochu jsme zaspali, ještě se to neprojevilo, totiž v té aplikaci už to bylo k dispozici, ale neaktualizovalo se to ono. Obecně ta digitalizace je skvělá, když jsme schopni ji využít a zároveň nám to uvědomuje, co ještě nezvládáme. Děkuji, paní Kilenen. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, eh, paní Konečná, bohužel eh, tady nemůže být, eh, je na zasedání pro životní prostředí, ale neměla k tomu žádné připomínky. My v zásadě souhlasíme s tím, co tady zaznělo. Myslíme si, že tady by neměla být nějaká konfliktní eh, debata. My mm, jsme eh, pozorně sledovali ten vývoj. Eh, každopádně ráda bych poděkovala za spolupráci a prosím, pozdravujte paní Majsnerovou rovněž. Pan Pavel. Dávám vám znovu slovo. Já budu hovořit asi poměrně dlouho. Pokud bych měl eh, hovořit o stanoviscích eh, stínové zpravodajky, eh, je tady tedy určitá míra ocenění a já za to děkuji a myslím si, že tady by to mělo být poměrně jednoduché. Děkuji panu Teličkovi Je tady někdo za komisi, který by k tomu něco dodal? Ne. Takže jsem dobře udělala, že jsem dala slovo okamžitě panu Teličkovi. Hlasování o e, této zprávě proběhne zítra a to v 9.00. A můžeme dál. Máme tady zprávu eh, o řidičích některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o jejich výchozí kvalifikaci a pravidelném školení a řidičských průkazech. A dám slovo kolegovi eh, Pítrovi eh, Lundgrenovi. Máte slovo. Děkuji. Eh, my jsme měli eh, tedy návrh komise a pracovali jsme na tom. Eh, cílem je nastavit standardy pro nové řidiče, tak aby byly udržovány, zlepšovány jejich schopnosti, především u řidičů nákladních vozů a autobusu. Především jde o anticipaci rizik, zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Ehm, pojednává se rovněž i o profesních dovednostech, tak aby byla hospodářská soutěž eh, v rámci Evropské unie. Myslím, že ten návrh eh, tímto směrem se ubírá. Je tam nicméně pár věcí, na které komise eh, možná opomněla. Je tady, máme systém školení, který máme ve Švédsku a v dalších zemích, formu e-learning, je to kombinováno i s certifikovanými instruktory eh, a eh, tato, eh, to praktické školení je rovněž velice důležité. To je něco, co se nenaučíte v autoškole. A členské školy by měly mít některá vozidla, Eh, která by měla spadat eh, pod řidičské průkazy eh, skupiny B. Pak tady máme i elektrická vozidla, nákladní vozidla na 7,5 tuny a je třeba tady se zabývat tedy i těmi alternativními systémy. Řidiči by měli mít znalosti, jak tedy naplánovat tu cestu za normálních eh, tedy podmínek, eh, plus tedy i ty mimořádné situace, déšť, sníh, náledí a tak dále. Eh, řidiči, kteří projížděli projíždějí Evropou například přes Alpy, by měli být schopni nandat sněhové řetězy. Velice často tomu tak není. A to se nenaučíte za hodinu v nějakém učebním sále. Eh, je třeba mít k dispozici vnitrostátní registry eh, tak, aby příslušné orgány byly schopny eh, získat údaje o vzdělání té dané osoby, jaká školení prošla a aby bylo možné toto využít i v rámci různých vyšetřování. Je tady otázka certifikace. Eh, jsou tedy pozměňovací návrhy, které by měly přinést tedy větší jasnost, eh, tak abychom eh, zabránili tomu, že se návrh komise bude vykládat různě v různých zemích. Měli jsme dvě zasedání stínových zpravodajů, to bylo velice produktivní a zazněla tam celá řada důležitých věcí. A za to mnohokrát děkuji. Děkuji, pane Hungrene, a Dávám eh, slovo paní eh, Lukašenské. Bohužel bez mikrofonu. Eh, ok, sorry. Pani przewodnicząca, te... Ano, paní předsedající, jak už řekl pan zpravodaj, ta spolupráce byla skvělá a já bych všem přála, aby právě dokázali stejnou mírou poslouchat jinou stranu a vnímat, co je navrhováno, tak jako jsem to zažila já s panem Longrenem, začmu. Děkuji. Všichni se snažili dosáhnout toho, aby se ten dokument věnoval například zvyšování informovanosti řidičů, aby byl aktuální a odpovídal těm výzvám současnosti. Máme eh, sedm kompromisů a já mám velikou radost, že mnohé připomínky mnoha poslanců právě v našem výboru bylo vzato v potaz a já budu ty kompromisy podporovat a i většinu pozměňovacích návrhů. Já se domnívám, že právě ta zpráva rozhodným způsobem přispěje ke zvýšení bezpečnosti na silnici. Já tedy moc krát děkuji panu Longranovi a pak všem kolegyním, že jsme tam byli spíše v ženském kruhu. Ta spolupráce opravdu stála za to. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji, paní Grapiny. Děkuji, paní předsedkyně. I mě dovolte, abych poděkovala eh, zpravodaji a ostatním kolegům. Jak již to pan eh, Lundgren říkal, eh, ta naše zasedání byla velice produktivní a úprava této směrnice by měla vést ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu. To je pro nás velice důležité. Mělo by to vést k rovné hospodářské soutěži. K tomu je třeba zvyšovat kvalifikaci mm, řidičů. Samozřejmě, eh, pokud máme relevantní argumenty, je třeba je vznést a, a je třeba překonat veškeré politické eh, překážky. Pokud jde eh, o pozměňovací návrhy naší frakce, snažili jsme se o hledání kompromisu. My jsme schopni podpořit všechny kompromisy, které byly nalezeny a mohli jsme konstatovat, že pozměňovací návrhy eh, sociální demokracie, které eh, nejsou eh, součástí kompromisu mm, lze rovněž podpořit a já tedy děkuji EPP a i zpravodajce, která podpořila tedy pozměňovací návrhy socialistů. Myslím si, že přání naší politické frakce se ve finále objevují v tom návrhu. Především se jedná o e, jízdy do 100 kilometrů, to je téma, o kterém jsme hodně diskutovali. E, bylo tam prosazeno naše stanovisko a e, pokud jde o řidiče, nelze používat pouze e-learning, je třeba mít tedy školení přímo v terénu. Nemůžeme to nahradit ničím jiným. O té zprávě by se mělo hlasovat zítra a myslím si, že by měla přispět eh, ke zlepšení bezpečnosti silničního eh, provozu. Velice vítám konsenzu, kterého se podařilo dosáhnout. A pokud jde o, o eh, kodex 95, pokud jde o kvalifikaci e, řidičů, tady jde o to, abychom dosáhli e, harmonizace i v e, odvětví dopravy. Nechceme, aby docházelo eh, k různým překvapením, kdy tedy eh, při náboru hm, řidičů, kteří budou jezdit i v jiných zemích. Doufám, že to všichni zítra podpoří. Děkuji mnohokrát. Pan Zír. Eh, náš stínový zpravodaj Kosmos Zlatovský tady dnes nemůže být, takže chci říci ani ne tak obsahu, jenom spíše k tomu postupu. Eh, pan Kosmos eh, předložil sedm kompromisů a my jsme připraveni eh, zprávu podpořit. Paní Bilbao. Děkuji, paní předsedkyně. A dobré ráno všem. Já budu velice stručná. Ráda bych poděkovala panu Lindgrenovi za odvedenou práci Myslím, že jsme tady eh, velice dobře diskutovali, velice otevřeně, přímo. Eh, podařilo se nám nalézt eh, vhodné kompromisy. To, co se objevuje v těch kompromisních návrzích, to je pro naši frakci přijatelné. Myslíme si, že díky pozměňovacím návrhům a kompromisům se nám podaří dosáhnout cíle, tedy <clears throat> aby se zlepšilo eh, uplatňování směrnice, aby se eh, vyplnily nedostatky a aby eh, ten text byl konzistentní. Myslím, že kolegové již dostatečně se vyjádřili k jednotlivým tématům. Já bych pouze mm, možná doplnila, že bychom Eh, opravdu chtěli dosáhnout lepší kvalifikace řidičů, eh, lepšího školení tak, aby došlo k posílení bezpečnosti silničního provozu. Pokud jde o diskusi nad pozměňovacími návrhy, eh, my směřujeme k tomu, aby došlo k navýšení standardů při školení řidičů a aby Eh, došlo k posílení jejich eh, řidičských schopností jak u nákladních vozů, tak u autobusů. Cílem směrnice je eh, zajistit i osvětu řidičů tak, aby si byli vědomi rizik spojených s řízením motorového vozidla. Především pokud se jedná o opravdu nadměrné náklady, nebezpečný náklad. Připomínám, že cílem je především zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Rádi bychom, aby došlo eh, k určité harmonizaci, k mm, férové hospodářské soutěži eh, v celé Evropě. To je i naším cílem a my budeme zítra schopni hlasovat pro tento návrh. Děkuji. Merci beaucoup, Madame Bilbao. Madame Kilo. Děkuji, paní Bilbao, paní Kilenan. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Díky Petrovi a dalším kolegům za velmi kvalitní spolupráci. Mám jenom jednu poznámku. Jsem trošku zklamána. Možná si to dokážete představit, o co se jedná. Já se velmi intenzivně zabývám digitalizací a mně se nelíbila představa, že bychom omezili elektronické vzdělávání, protože já plně chápu tu otázku učebny, a praktickou výuku. To je ještě důležitější, ale musíme také umožňovat členským státům postupovat v legislativě ku předu, pokud jde o různé metody výuky. A věřím, že vyjednávání bude pokračovat v trialozích a že nalezneme řešení, protože já jsem si uvědomila, že členské státy eh, a představa členských států za elektronickým vzděláváním vlastně není v rozporu s praktickou výukou, ale je potřeba, abychom byli pružní a otevření pro budoucí řešení. A to je jediný bod, kde v GUE jsme trošku zklamáni nebo smutní, ale chápeme ostatní kolegy a chápeme také ducha kompromisu. A chci to říci, protože to se opět eh, objeví při vyjednávání, až budeme postupovat dále. Ale děkuji mnohokrát, bylo to velmi zajímavé a já jsem velmi ráda spolupracovala s vámi se všemi. Děkuji, paní Kelenen. Pane Kramere, máte slovo. Ano, já bych rovněž jménem své frakce chtěl poděkovat za eh, spolupráci. No a jelikož už paní učitelka promluvila, nebudu se opakovat, máme samozřejmě ještě i určité věci, které by mohly být vylepšeny z pohledu ochrany eh, klimatu a to se ukázalo nemožné, ale jinak obecně s tou zprávou souhlasím. Děkuji, pane Kramere. A nyní se obracím na Evropskou komisi a dám slovo paní Janidu. Vyslovila jsem to dobře? Děkuji, paní předsedkyně. Dobré ráno. Vítáme tuto zprávu a vítáme globální podporu parlamentu návrhu komise. Jako připomínku bych chtěla říci, že náš návrh měl řešit nedostatky současné legislativy, které byly ve čtyřech oblastech. Za prvé, obtíže řidičů při uznávání výuky a výcviku v jiném členském státě, zlepšení obsahu školení řidičů za třetí potíže s výkladem výjimek a za čtvrté nekonzistentnosti, pokud je o minimální věk a možnost kombinace s dalšími formami eh, výuky a školení a využití elektronické výuky. Pokud je o pozměňovací návrhy, tak skutečně zlepšují a vyjasňují náš návrh a jsou v souladu s cílem našeho návrhu. Takže jsme samozřejmě velmi spokojeni s těmito návrhy. Také vítáme skutečnost, že některé pozměňovací návrhy směřují ke kompromisům, ke kterým jsme dospěli v radě, což znamená, že bychom měli dospět k závěru meziinstitucionálního jednání záhy Avšak eh, máme také několik připomínek k některým pozměňovacím návrhům. První se týká pozměňovací návrh o řidičských průkazů, směrnice o řidičských průkazech, kde jde o zvýšení hmotnosti o 425, kde je možné tedy řídit takové vozidlo s řidičským průkazem kategorie B. My plně souhlasíme s záměrem tohoto cíle podporovat čistá vozidla, ale myslíme si, že by to bylo lépe splněno po hloubkové analýze v kontextu vyhodnocení směrnice o řidičských průkazech. Máme systém, který uděluje dočasné výjimky a my si myslíme, že takový systém je prozatím dostatečný. Také máme některé připomínky k třem dalším pozměňovacím návrhům. První je prodloužení roční působnosti pro prázdné autobusy, které se vracejí do depa na údržbu. Je, je to další výjimka, která by měla platit v kontextu vaší zprávy. Druhá oblast, kde vidíme určité problémy, je možnost kombinovat výuku a výcvik podle eh, jiné legislativy EU s výukou CPC. My si myslíme, že by to mohlo být až do jednoho dne, který by byl uznán jako školení podle další legislativy EU. A nezapomeňte, že povinné školení CPC je pětidenní a jeden pozměňovací návrh zvyšuje vlastně ten počet ze tří z pěti dní a to si myslíme, že je příliš. Poslední bod. Elektronická data. A výměna u CPC. My si souhlasíme se záměry vašeho návrhu, ale chtěli bychom upozornit na otázku administrativních nákladů která, které by připadly členským státům. To jsou naše připomínky a celkově za to jsme spokojeni s prací vašeho výboru a s pozměňovacími návrhy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane Lundgrene, dávám vám zpět slovo jakožto zpravodaj. Děkuji. Musím říci, že to bylo potěšení spolupracovat s kolegy. Vedli jsme konstruktivní dialog eh, během jednání stínových zpravodajů a dostalo se mi velké pomoci od kolegů, to musím říci. Snažil jsem se zapracovat přání všech do dokumentu a nakonec jsme eh, si přáli mít lepší směrnici a myslím, že se nám to podařilo. Také chci uvést, že, že jsme také hlasovali mandátu pro vyjednávání a věřím, že dosáhneme rychlé dohody s radou. A z toho, co slyším, se to zdá možné. Byla to má první zpráva, děkuji a bylo mi potěšení s vámi pracovat. Děkuji, pane Lundgrene. Připomínám, že hlasování o této zprávě nastane zítra v 9.03, protože budete druhý v pořadí. Děkuji mnohokrát. A navážeme následujícím bodem. Dohoda Evropa Středomoří, mimo jiné s Marokem, pokud jde o letecké leteckou dopravu letecké služby a dám slovo panu Dominiku Riketovi. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ve skutečnosti již po druhé parlament hlasuje o této dohodě, která hlasovala se o tom jednou v roce 2007. Bylo to schváleno velkou většinou. Ve skutečnosti tato dohoda, která předběžně platí od roku 2006, jak řada z vás určitě ví, vyústila ve spor mezi radou a komisí po Lisabonské smlouvě. Ten spor se týkal samotného názvu té dohody. A strany se dostaly až před Evropský soudní dvůr a soud rozhodl ve prospěch stanoviska komise, což vedlo k opravě názvu to, této smlouvy a díky tomu je předložena opět tato smlouva našemu výboru. Ve skutečnosti jde o leteckou dohodu obvyklého typu Unie s třetí zemí a teď eh, vlastně má dojít otevření trhu, to je první provozní fáze. Vzhledem k rostoucímu významu letecké dopravy mezi členskými státy a Marokem. A druhá fáze, tedy zblížení legislativy týkající se bezpečnosti, hospodářské soutěže, státní podpory práva cestujících, tedy konvergence marockého práva s právem Evropské unie a konečně ustanovení týkající se křížených investic v leteckých společnostech. Ve skutečnosti nedošlo k významným změnám u dohody, která byla uplatňována předběžným způsobem. Takže je to vlastně potvrzení, to hlasování by mělo být, nedošlo k žádným úpravám či změnám a proto bych navrhl výboru, aby hlasoval pro tuto zprávu. Děkuji, pane Rike. Okamžitě dám slovo pane, panu Van de Kampovi. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jménem kolegy bych vám chtěl říci, že vítáme snahu pana Riketa již po dobu 11 let se pokusil dospět k letecké dohodě s Marokem. Velmi si vážíme jeho práce. Zdá se, že Marocké království je velmi složitým partnerem, ale díky usil, usilí a kouzlu pana Riketa máme konečně tuto leteckou dohodu před sebou a čekáme, že řada letounů vzlétne mezi Evropskou unii a Marockým královstvím. Děkuji kolegovi Franku Rustovi. Děkuji, pane Van de Kampovi. Nevím, co jste mu udělal, pane Rikete. A nyní dám slovo paní Ayala Sender. Děkuji, paní předsedkyně. To je celoživotní dílo pana Riketa to tvrdí i pan Van de Kamp, ať je to jakkoliv, u těchto mezinárodních dohod Evropský parlament eh, má schválit hlasováním tuto dohodu a v tomto případě v rámci rozpravy je třeba uznat eh, snahu, která byla vynaložena a zejména nezbytnost eh, posílit naše vztahy, které v oblasti letecké dopravy, s Marockým královstvím. Jsou vztahy pozitivní, zejména pokud vezmeme v úvahu specifickou smlouvu, která existuje v rámci politiky sousedství s Marokem. To jest, je to, dnes je to země v severní Africe, která je nejstabilnější s, významnou, s významným růstem a s významnou přítomností evropských firm. A tato přítomnost stále narůstá. Jediná věc, kterou zde mohu říci, je pozitivní. Tato smlouva je vítaná a věřím, že budeme moci upevňovat eh, tento růst a možnosti si vyměňovat kontakty a zboží mezi oběma břehy Středomoří a snad to umožní i další pokrok v oblasti vízové. Děkuji, paní Sender, pane Zile. Děkuji, děkuji mnohokrát tentokrát za Jackie Foster. Bych chtěl říci, že je to velmi zajímavý příklad. Samozřejmě blahopřeji Dominikovi, od roku 2006, kdy tato smlouva byla zahájena, Maroko, marocký trh dostalo celou řadu práv v oblasti letecké dopravy osobní i nákladní a je velmi pozitivní, že možná doprava osob z kteréhokoliv bodu v Maroku do Evropy. A ceny klesly také o 60% v tom mezidobí, což je velmi důležité. Vzhledem k tomu, že existují ještě technické a právní otázky, se musíme k tomu ještě vrátit a O tom hovořil Dominik a EKR samozřejmě podporuje tento návrh. Děkuji, pane Zile. Paní Kilenen. Děkuji. Milí kolegové, pozdravy Kateřiny Dominikovi, ta spolupráce byla výborná a nelze nic dodat k tomu, co kolegové již řekli. Skvělá práce, skvělý výsledek, pokračujme dále. Děkuji, děkuji pane Kilenene, pan Kramer. I nám připadá správné, že vše tak dobře dopadlo a ještě jednou srdečné díky panu Riketovi. Požádám zpravodaje, aby dospěl k závěru. Bylo řečeno že uplatnil své kouzlo při těchto jednáních, tak přesto dám slovo panu Riketovi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji kolegům za jejich vyjádření a schválení. Je pravda, že osobně jsem měl tuto zprávu od roku 2009. Takže řadu let jsem na tom intenzivně pracoval a vidím, že spolupráce všech přítomných kolegů přinesla ovoce. Byla to velmi obtížná práce, ale koordinace dobře zafungovala a dostali jsme se k pozitivnímu výsledku. Nepředjímejme ještě úplně hlasování skladným či záporným výsledkem proběhne zítra od 9 hodin. A pokud máte pozňovací návrhy, tak eh, lhuta je stanovena do dnešního večera 18.30. Budeme hlasovat a není možné překládat návrhy při hlasování. Další bod a požádám nyní, abychom přivítali našeho hosta, zvláštní zmocněnec pro bezpečnost silničního provozu v OSN a chci, abychom přivítali pana Žána Toda. Jean Todt, merci. Pane Jeane Tode, děkuji, že jste přijal naše pozvání. Vy jste zvláštní vyslanec pro bezpečnost silničního provozu. Poprvé jste v našem výboru, takže ještě jednou vám děkuji. Skutečně se soustředíme na bezpečnost provozu, protože to je naše priorita ve výboru. Dívám se na Evropskou komisi a je to samozřejmě bod, kde Evropská komise a já to opakuji, nám předloží návrh již příští rok, protože to je také priorita. Každý rok ta čísla jsou neúprosná. 1,3 milionu osob, které na celém světě umírají a 50 milionů lidí je zraněno na silnicích tohoto světa. A počet umrtí a všechny zranitelné osoby, cyklisté, motocyklisté, chodci a umrtí na silnicích jsou hlavní, hlavní příčinou smrti u mladých lidí od 15 do 20 let. Tedy nad rámec lidského utrpení, nad rámec umrtí a zranění, to skutečně volá po reakci naší společnosti, protože to má i ekonomický a finanční dopad na naše společnosti. Valné schromáždění OSN vyhlásilo v 2008 dekádu kroků v oblasti bez, od roku 2011 tedy. Vy, pane Tode, v roce 2015 byli jmenován zvláštním vyslancem OSN pro bezpečnost silničního provozu a proto vám děkujeme za vaši přítomnost, protože vy nám pomůžete v mobilizaci v Evropské unii, aby naše, náš zájem o bezpečnost silničního provozu byl skutečnou prioritou, protože bezpečnost silničního provozu je naší prioritou ve výboru pořadu let a jsem velmi ráda po vašem boku a kolegové jsou zde, protože zahájíme diskusy právě o vaší práci a jak se snažíte tu práci směrovat a na jaké překážky případně narážíte. Dám vám slovo, ale ještě předtím, než vám dám slovo, podíváme se společně na film kampaně mezinárodní automobilové federace, tři a půl tisíce životů. A potom vám dám slovo. On Friday, March 10th, 2017, the Fédération Internationale de l'Automobile held a press conference for the launch of the FIA JC Decaux campaign entitled 3,500 Lives. In the presence of Jean Todt,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 Pane Tode, hned vám dám 10-15 minut, abyste nám vysvětlil, jak se díváte na vývoj situace od roku 2015 a jaké jsou vaše priority dnes. A poté zahájíme diskusi. Máte slovo. Děkuji. Pane Paní předsedkyně Milá Kary Modely, dámy a pánové, vážení poslanci, dámy a pánové, zdravím vás všechny. Děkuji vám velmi upřímně za to, že jste mě pozval, abych mluvil o bezpečnosti silničního provozu ve výboru pro dopravu a cestovní ruch. Je to zásadní téma, které představuje základní záměr mého úsilí jakožto předsedy Mezinárodní automobilové federace ale také jakožto zvláštního vyslance generálního témníka OSN. Film, který jste právě zhlédli, byl koncipován pro zahájení mezinárodní kampaně FIA pro bezpečnost silničního provozu s názvem 3,5 tisíce životů. Na konci tohoto roku byla tato kampaň připravena pro 900 měst v, 90, 80 zemích, přeložena do 30 jazyků a je to největší kampaň na toto téma, která byla kdy celosvětově šířena. Pokud se nazývá 3,5 tisíce životů každý den, jak to připomněla paní předsedkyně, 3,5 tisíce lidí, z toho 500 dětí umírá na silnici což představuje milion 250 tisíc zkosených životů a z toho 80% v takzvaných rozvojových zemích. Um, umrtí na silnici jsou nepřijatelným skandálem. Je to podobné jako velké pandemie, vážné choroby, klimatické výzvy. Proto to znamená mimořádnou mobilizaci na mezinárodní úrovni, abychom mohli vytvořit nezbytné, nezbytné opatření na záchranu těchto životů. Také to vyvolává efektivní synergii všech subjektů národní vlády, nadnárodní instituce jako Evropská unie, nevládní organizace a občanské spolky. Samozřejmě výrobci automobilů a také všichni občané. Vzhledem k této hrozbě máme možnosti v oblasti informací, prevence, harmonizace pravidel a jejich řádné uplatňování, bezpečnost vozidel, silniční infrastruktura a kvalita záchranných služeb. To jsou základní zásady globální politiky bezpečnosti silničního provozu, což nám přinese krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé výsledky. Když se nám podaří vytvořit tyto zásady a uplatnit je ve všech regionech světa, ve všech zemích, tak potom se nám podaří sni- významně snížit počet obětí. A to nás donutí uvažovat na, v měřítku kontinentu. Práci, kterou vy jako europoslanci můžete vést, kontaktu s dalšími evropskými institucemi, jako je Rada a Komise, je tudíž na přiměřené úrovni. Je tudíž rozhodující, vážené poslanky, vážení poslanci, a tady bych chtěl zmínit tři body. Za prvé, představit iniciativy hlavní směrů činnosti FIA a OSN pro bezpečnost silničního pro provozu. Několik, za druhé několik opatření na evropské úrovni, abychom zlepšili příslušné výsledky. A za třetí povzbuzení, pokud jde o úlohu Evropy vůči dalším částem světa, zejména zemím jihu, abychom snížili nerovnost a použili bezpečnost silničního provozu jako prostředek pro rozvoj. Pokud je o FIA, které předsedám od, od prosince 2009, chtěl bych zdůraznit, že 250 národních autoklubů, které ji tvoří, ať už jsou sportovní nebo zasvěcené mobilitě, učinili z bezpečnosti silničního provozu prioritní cíl. Za sebe jsem chtěl posílit tyto aktivity a dát jim výraznou dynamiku, abychom zahájili nové úvahy a získali viditelnost s cílem zajistit eh, prevenci a větší účinnost díky novátorským řešením podnikl jsem dvě věci. Za prvé jsem spustil eh, FIA High Level Panel for Road Safety, tedy skupinu na vysoké úrovni pro bezpečnost silničního provozu, kde jsou subjekty z ekonomické oblasti, mezinárodní instituce, nevládní organizace a také síť FIA s cílem podporovat inovace a vytváření konkrétních opatření. Od loňského roku tato skupina rozvíjí pracovní program podporuje financování bezpečnosti silničního provozu a výzkum nových zdrojů financování, posílení spolupráce a koordinace díky vytvoření monitorovacího střediska v jednotlivých regionech pro bezpečnost silničního provozu, organizace národních misí v této oblasti a podpora na dobrovolné bázi minimálních norem bezpečnosti vozidel velkými světovými výrobci automobilů. Druhá iniciativa, jako doplněk tohoto panelu na vysoké úrovni, spustit tedy kampaň 3,5 tisíce životů, o které jsem již hovořil. Tato kampaň, kterou jsme připravili s ŽS Deco, lídrem v oblasti reklamy a poskytování informací, je nesena celebritami a obhajujeme 11 základních pravidel FIA pro bezpečnost. Základní zásady bezpečnosti na silnici, dodržet omezení rychlosti, zapnout bezpečnostní pás, netelefonovat za volantem, dejte si přestávku a da- mnoho dalších eh, prvků, které dobře znáte. Poslední z nich, spuštěna na jaře, nabádá k pravidelné kontrole zraku. Tato jedinečná kampaň se opírá o charisma velkých hvězd, které jsou známy mládeži, které jsou mládeže první obětí eh, na silnici. A také se snažíme poskytnout autoklubům členům FIA prostředky pro to, aby působili osvětově v oblasti bezpečnosti silničního provozu na národní, místní a regionální úrovni. Pokud jde o mou úlohu v OSN, od dubna 2015 má funkci zvláštního vyslance generálního tajemníka OSN pro bezpečnost silničního provozu. A z tohoto titulu jsem obhájil přípravu a schválení ambiciozní rezoluce o vytvoření Mezinárodního fondu pro bezpečnost silničního provozu OSN. Je třeba, aby tato myšlenka dospěla k realizaci a věřím, že mě podpoříte. V roce 2010 Valné schromáždění OSN vyhlásilo dekádu kroků pro bezpečnost silničního provozu 2017-2020. Jejímž cílem je stabilizovat a snížit počet umrtí na silnici. Moje úloha s podporou EHK pro Evropskou hospodářskou komisi pro Evropu OSN působit v, v přímém kontaktu s veřejnou zprávou a s kancelářemi OSN ve všech regionech světa. A mohu také zjistit eh, pokroku, který, kterého bylo dosaženo, zejména v Africe, v Latinské Americe a v jeho východní Asii. V čem tyto zkušenosti a kroky mohou být užitečné pro vás, pro poslance Evropského parlamentu, kteří se zabývají touto problematikou? Jaká diagnóza platí pro bezpečnost silničního provozu v Evropské unii? a jak zdokonalit výsledky na úrovni Unie. Několik faktických prvků a já vím, že o nich již víte. První zásadní zjištění podle posledních statistik o bezpečnosti silničního provozu zveřejněných Evropskou komisí v březnu loňského roku. Evropské silnice jsou nejbezpečnější na světě. V roce 2016 jsme napočítali v Evropské unii 50 obětí silnice na milion obyvatel oproti 174 v průměru ve světě. Třikrát méně obětí na silnici v Evropě než jinde na naší planetě. A samozřejmě míra násilí na silnici je stejně skandální jako jinde. To je třeba říci. Ale politika bezpečnosti silničního provozu ve většině evropských zemí po dobu 40 nebo 50 let přinesly významné výsledky. Z toho tedy plyne další důsledek, poměrně bylo dosaženo nízké úrovně a je mnohem obtížnější dále snižovat počet obětí na silnici stejným tempem. Proto dochází spíše ke stagnaci v řadě evropských zemí, což se promítá na úrovni Unie, zejména pro léta 2014, 2015 a dokonce pro 2016, kdy došlo k velmi mírnému poklesu o 2 Můžeme-li podtrhnout, že tato stagnace nastává, když objem silniční dopravy neustále narůstá, musíme jasno zřejmě říci, že bude těžké dosáhnout cíle, abychom o polovinu snížili umrtnost na silnicích v letech 2010-2020, i když Evropská unie zopakovala svůj závazek významně snížit počet nehod na silnici podpisem e, prohlášení z La Valety na Maltě. Já jsem měl možnost, co by zvláštní vyslanci připojit k 28 ministrům dopravy a k Evropské komisařce Violetě Bulc při podpisu této deklarace. Třetí prvek. Významné rozdíly přetrvávají v evropském prostoru zejména mezi zeměmi severní Evropy, jako je Švédsko, Spojené království a Nizozemsko, kde umrtnost na silnici je nejnižší, asi 30 obyvatel na milion obyvatel a země východní Evropy, které vstoupily nedávno a které neschválily všechny náročné normy v oblasti bezpečnosti. Myslím na Bulharsko, na Rumunsko, na Lotyšsko a Polsko, kde je třikrát více umrtí mezi 80 a 100 umrtími na silnici na milion obyvatel. Ten, tedy tyto významné rozdíly nás musí motivovat, abyste zdvojnásobili své úsilí. A proto mám radost toho, že Evropská komise ohlásila revizi nařízení o bezpečnosti vozidel na začátku roku 2018. Tato revize je očekávána všemi subjekty v oblasti bezpečnosti silničního provozu a vím, že harmonogram této revize byl několikrát odložen. Rozumím důvodům z hlediska programu evropské práce a technické a právní práce, která je nezbytná pro přípravu takového dokumentu. Nemohu než zdůraznit dnes velmi silně nutnost dodržet původní harmonogram by o boj o bezpečnost silničního provozu je také souboj s časem. A proto lituji toho, že od počátku našeho jednání za jednu hodinu přes 150 osob přišlo o život na silnicích ve světě. Je skutečně málo času. Vítám pokroku v nedávné době zavedení nového evropského řidičského průkazu od ledna 2013 s přísnějšími pravidly, pokud jde o dostupnost eh, motorek silného objemu pro mladé. Přezraniční eh, eh, legislativa, která vstoupila v platnost v květnu 2015, kdy se snižuje beztrestnost, pokud jde o silniční přestupky v, v, spáchané v cizí zemi. Ko, silnič, podmínky technických kontrol, kdy je možné snížit počet nehod způsobených technickými poruchami. A povinnost, aby všechna vozidla byla vybavena systémem e-call, kdy je automaticky zvoleno číslo 112 v případě e, dopravní nehody. Tato povinnost vstoupí v platnost v březnu 2018 a umožní zachránit řadu životů. Další práce se týkají požadavků, pokud jde o odbornou přípravu profesionálních řidičů, směrnice o dopravní infrastruktuře, evropská strategie týkající se inteligentní dopravy a návrh výzkumu Safety Cube a vytvoření charty bez, Evropské charty bezpečnosti silničního provozu doplní tyto politiky. Konečně 27 doporučení v pracovním dokumentu za, posilme bezpečnost vozidel, abychom zachránili životy kterou připravil váš vynikající zpravodaj pan Dieter Obrich Koch, bývalý profesionál na silnici a který budete projednávat ve vašem výboru. I to se obírá správným směrem, zejména co se týče e, vyšších, náročnějších norem bezpečnosti ve vozidlech. Také se budu zabývat novými technologiemi. Samozřejmě no, často umožňují posílení pasivní bezpečnosti vozidel. Je to rozhodující prvek a je třeba využít všechny možnosti nabízené technickým pokrokem, ale musíme také zde konstatovat, že použití v širokém slova smyslu nových technologií ve veřejném prostoru někdy představuje vyšší riziko z hlediska bezpečnosti. To je případ nejen používání telefonu za volantem, což je smrtelné, a musíme soustředit naše preventivní úsilí a represivní úsilí soustředovat proti tomuto jevu. Týká se to také používání telefonu na ulici pro chodce nebo dokonce i cyklisty. Je to zdroj snížení pozornosti a ohrožuje to ty nejzranitelnější v městech. Jsem přesvědčen, že musíme využít možnosti technického pokroku, abychom ještě posílili odbornou přípravu nových nebo zkušených řidičů aby přizpůsobili své chování novým, bezpeč... novým nástrojům pro bezpečnost v moderních vozidlech. A připomínat, že nová technologie nenahradí nikdy bez zbytku lidský faktor. Pozornost, dodržování pravidel a dalších uživatelů e, v provozu. To je důvod, proč naše kluby pro mobilitu mají toto odbornost jako prioritu. Jejich zkušenosti jsou ve službách z řidičů a naši evropští členové z regionu 1 FIA, která je zastoupena generální ředitelkou Lorian Krieg, jsou vám k dispozici, abychom mohli dále prohloubit diskusy i co se týče technické úrovni. To je také důvod, proč bych chtěl skončit toto úvodní vystoupení pozvánkou k tomu, aby evropské orgány projevily zájem. Evropa má náskok oproti zbytku světa, co se týče bezpečnosti silničního provozu a může také výrazně i intervenovat, aby pomohla regionům, které jsou nejvíce zasaženi touto hrozbou. Pokud 50 úmrtí na silnici na milion obyvatel platí v Evropě, může dosáhnout až 250 úmrtí 250 umrtí ročně, tedy pětkrát více například v Alžírsku nebo ve Větnamu, kde je mladší populace a tyto země jsou nejvíce zasaženy. Připomínám, že nehody na silnici jsou hlavní příčinou umrtí u mladých 15 až 29 let a zranění jsou osmou příčinou umrtí na světě a země s nižšími a středními příjmy jsou nejvíce zastaženy. Když usnadníte přistoupení k dohodám OSN a když podporujete výstavbu bezpečnějších silnic, když povzbuzujete automobilový průmysl, aby vyráběl lepší vozidla, když vyvíjete nové programy pro osvětu a bezpečnost pro rozvoj v školách, tak také pomáháte bezpečnosti silničního provozu, ale také globálně rozvoji určité země. Až jsem přesvědčen, že existuje silná korelace, a to je potvrzeno konkrétními údaji, mezi rozvojem určité země, mírou rozvoje určité země a bezpečností silničního provozu. Bezpečnost silničního provozu je ukazatelem rozvoje určité země, ale také představuje faktor a páku pro rozvoj a je třeba ji uchopit s výhledem na celkové výsledky lidského pokroku. A proto chci formulovat další konkrétní návrh, abych dokumentoval a zhmotnil toto přesvědčení, abychom vzali v úvahu míru bezpečnosti silničního provozu jako faktor pro, pro výpočtu indexu lidského rozvoje, který vznikl pro, v, v rámci OSN v roce 1990 kdy měříme roz, lidský rozvoj v jednotlivých zemích. Opírá se o tři myšlenky. HDP na obyvatele, eh, délka života při narození a míra vzdělanosti. Ale byly mezi tím doplněny zejména zohlednění mobility. Bylo by tedy logické připojit zohlednění bezpečnosti silničního provozu a to by byl další zdroj motivace pro jednotlivé země, které by mohly masivně investovat do této priority. Jak již bylo řečeno, a vy jste to viděli i ve filmu, můj přítel Zaid al-Hussein, komisař OSN pro lidská práva, Dostupnost bezpečných silnic je základní lidské právo, které patří k lidským právům a je naší povinností udělat všechno pro to, abychom jej obhajovali. Vážné poslanky vážní poslanci, děkuji vám za vaši pozornost a jsem vám k dispozici, abyste odpověděli, abych, abych odpověděl na vaše otázky. Děkuji, Anthony Todd. Děkujeme za tento úvod, který je velice dynamický a obrací se na nás jako poslance. Eh, žádáte nás o celou řadu věcí, především, abychom eh, přijali odpovědnost, eh, jak říkáte, my jsme příkladem pro zbytek světa a především tady chybí spolupráce se zeměmi jihu. Žádáte tedy, aby Eh, otázka bezpečnosti silničního eh, provozu byla v samotném jádru politik a máte pravdu, i eh, ty rozdílná situace mezi jednotlivými zeměmi je obrovská. A já nerozumím, proč Evropská, Evropskou unii nenapadlo před OSN přijít s touto otázkou ukazatele tedy udělat z bezpečnosti silničního provozu nový ukazatel. Hovoříte o tom indexu lidského faktoru a v Evropě vidíme, že jsou tady různé situace, ukazatele e, blahobytu, mm, ukazatele přidané hodnoty tak, aby e, sociální soudržnost a Eh, aspekt bezpečnosti eh, byly důležitější a nepočítal by se pouze míra růstu eh, hospodářského, ale míra růstu blahobytu. A myslím, že jste také vznesl takový filozofický aspekt tyto otázky. To není pouze otázkou hospodářskou, je to rovněž otázkou filozofickou, respekt bližnímu a Eh, samozřejmě, ta silnice musí být bezpečnější, musí to být místo, kde budeme žít a neumírat. A já nyní zahájím rozpravu a začnu koordinátory. Vin eh, van de Kamp za EPP. Prosím. Eh, Paní předsedající, děkuji vám. Spravodaj Dieter Koch jistě rovněž se dostane ke slovu, doufám. Dobrá, tím je to tedy jasné. A já ještě vyčkám, aby si pan Todd mohl poslechl, poslechnout tlumočení do francouzštiny. Nebo možná z ruštiny, když tu tady zrovna nemáme. Možná paní předstající, byste mohla pomoci panu. Mais bien sûr, euh, monsieur Van Dalen. Ano, samozřejmě, pane Van Dalen, i já bych mohl hovořit francouzsky, ale slyšíte mě teď už? Máte tlumočení výborně. Takže děkuji ještě jednou, paní předsedkyně. Já bych eh, rád zdůraznil, že to propojení Mezinárodní automobilové federace a zvláštní vyslanecké funkce OSN na mě udělá velký dojem. Ono to není vždy až tak na snadě. Ale díky tomu, že právě pan Todd stělesňuje toto propojení, tak eh, máme toho člověka na správném místě, který ví, co znamená veliká rychlost a jaké může být dopady. Já um, sám jsem představitelem malé odhrožené skupiny, která um, se dokáže někdy chovat eh, odlišně od ostatních a dobře tomu rozumím. A já mám otázku, pane Tote. Eh, v čem to spočívá, že tento společenský problém se téměř nedostává na, eh, na různé panely, co by téma, že se veřejné mínění jim nezabývá. Tady hovoříme o tisících mrtvých a když si to porovnáme s nějakým zemětřesením nebo jinou živelnou katastrofou, tak přece vidíme, že i tam i tady jsou ty počty podobné a zároveň u nějaké živelné katastrofy se okamžitě počítá s obrovským společenským dopadem a u těch dopravních nehod nikoliv. Často přece se naopak sportovci líčí jako stělesnění krásy života a přitom mají tu temnou stránku toho ohrožení života. Za druhé, jak to vypadá s těmi rozdíly v regionech. Už jste konstatoval, že tam jsou obrovské rozdíly i generační, i co se týče například toho, zda se jedná o městskou či vesnickou oblast, mm, hornatou či plochou a tak dále. Ale určité země mají úspěch nezávisle na tom všem, například Austrálie, Nový Zéland. Když někdy sledujeme ty příšerné filmy na YouTube z Ruska, tak se často zastaví dech. A pak vzdělávání. Máme tady přece i představitele komise, tak toho využiji a zeptám se, zda e, ta e, směrnice devité o řidičském průkazu už přinesla nějaké plody. Ono to e, vyhodnocení ještě není oficiálně hotovo, ale možná by nám komise už mohla v mezidobí podat nějaké zprávy. Pak školení, šíření osvěty. Eh, děti nizozemské eh, vědí vše o sexu, tam určitě pan Válen k tomu ještě něco řekne. Tam je sexuální výchova na skvělé úrovni, ale Je to taktéž s tím vzděláním o chování eh, na silnicích, o chování v silničním provozu. Jak na to nahlížíte? A pak další záležitost. Jak k tomu může přispět soukromý sektor? Máme například výrobce automobilů, velké automobilky a ty se vychloupají takovou tou korporátní společenskou odpovědností to je teď heslo dne, ale jak to vypadá s tím, že by se mohli ujmout odpovědnosti za silniční provoz v praxi? A pak už moje poslední otázka, technologické výdobytky v zelení a vy, vy, paní předsedající, i osobně jste přece byli proti systému e-call. Ano, já vám to musím připomenout a my máme dlouho paměť, my dávejte si pozor, my to všechno máme podchyceno, jak zelení hlasovali. No a e, jak vy nahlížíte na e-call, zda si myslíte, že to přinese nějakou změnu. A pak ještě u mnohých e, Evropanů máme, sledujeme obavy o těch super bezpečných automobilech, že těm e, ne bezpečným chodcům spíše uškodí. Děkuji Pane Van de Kampfe, pan Mesnes Nedetův. Eh, Děkuji, pan Ertuch. Jménem mé politické skupiny i mým osobním jménem vás srdečně vítám v Bruselu, pane Tode, a jsem velice rád, že vás zde vidím jako představitele a i vám blahopřeji, že jste tady za OSN a že jste to právě vy. Když se ještě jednou ozřejmím eh, ta čísla milion a čtvrt úmrtí, eh, tři a půl tisíce denně, z toho 500 dětí, tak to jsou velice tvrdá čísla. To na nás dopadá velice tvrdě. Já sám jsem otcem dvou malých dětí, cítím to. A musíme si uvědomit ale, že každé úmrtí je o jednoho mrtvého příliš a tady přece jen to, že Evropská unie už v posledních 30-40 letech pokročila ku předu, je nám ke cti. A já jsem přesvědčen, že právě to, že se Evropská unie sjednocuje v tom, jak si nastavuje interoperabilitu silnic, jiných dopravních sítí a že právě se v posledních 25 eh, letech statisticky snižuje úmrtnost. Přesto však eh, jsme nedospěli ke konci naší cesty. U konce eh, své pouti budeme, až když bude nulová úmrtnost, kterou budeme moci zaznamenat tím, ehm, jak jsme překotně snižovali úmrtnost v posledních 20 letech, o to, to teď máme obtížnější. Daří se to ale pouze malými krůčky a e, pokroku dosáhneme, pokud se nám podaří digitalizovat mobilitu budoucnosti, pokud zavedeme 4.0 a o to smutnější, na úvod našeho zrušovacího období bylo, že se pan Juncker ve svém proslovu o stavu Unie k tomu vůbec nevyjádřil, právě naopak e, v, Junkrove, v Junkrově výboru na e, z důvodu takzvaného lepšího zákonodárství či vylepšování eh, tvorby zákonu se naopak dala stopka u této legislativy. Eh, já si však myslím, že stojí za to neustále strkat prsty do této otevřené rány a vracet se k tomu, že bychom měli lépe využívat té technologie, která už existuje. Dieter a já jsme přednedávne měli příležitost přímo se podívat, jak tyto technologie fungují, například automatické brzné systémy, různá čidla, různé typy kamer, eh, která nám například jsou schopna nahlédnout eh, do toho bílého místa, kam řidič nevidí. A navštívil jsem rovněž i tu mezinárodní výstavu ve Frankfurtu a tam jsem zjistil, že mnohokrát se už může zejména u nákladních řidičů, lépe osvědčit kamera než zpětné zrcátko. Krátce řečeno, těchto technologických výdobytků musíme využívat, musíme se pouštět do všeho, co je slibné. Díky tomu dokážeme přispět k záchraně životů i do budoucna. Děkuji. Merci, monsieur. Děkuji, pan Top. Pan Zil. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Vítejte mezi námi, pane Tode. Opravdu je velice zajímavé, o čem se zmiňujete a i vaše úloha a to, jak jste se jí zhostil, má obrovský význam pro práci našeho výboru. My, co by spolu zákonodárci, se zabýváme hlavně unijní situací a tady jste konstatoval, že situace v EU, co se týče bezpečnostní dopravy, je ve srovnání se zbytkem světa spíše dobrá, proto budou moje otázky spíše eh, se zaměřovat na Evropu. Ono samozřejmě Afrika, Ázie a tak dále, tam toho moc nezmůžeme, tam spíše vám budeme držet palce. Moje první otázka se teď bude týkat následující věci. Vidíte nějaké možnosti, jak by se mohla mobilita v Evropě vyvíjet účinněji? E-call vyžaduje lepší mobilitu. Potřebujete jinak eh, nastavit počet eh, těch vozidel na cestách, nebo když jich bude více, tak se to bude regulovat hůře, nebo to na tom nezávisí. Druhá otázka. Už jste popsal určité mm, věci, určité akce. Já bych je přeskupil do čtyř kategorií. Všichni, kteří se na v silničním provozu nacházejí a moje otázka je, čím bychom my mohli přispět k jejich zvýšení bezpečnosti. Potřebujeme lepší strukturální investice do silnic jako takových, to je druhá kategorie. Třetí kategorie to jsou technologie. Samozřejmě nejde pouze o Formuli 1, v těch záležitostech se to vyvíjí na mnoha frontách. Jak tam vidíte ty nejslibnější záležitosti? A čtvrtá kategorie, to je politika na všech úrovních a i v rámci EU jak vy nahlížíte e, viděno těmito čtyřmi kategoriemi, kde je nejslíbnější možnost něco zlepšit z pohledu silniční bezpečnosti? A třetí moje otázka, ta navazuje na tu druhou. Mohl byste nám vyjmenovat tři opatření, která bychom měli úspěšně prosadit v nejbližší budoucnosti na unijní úrovni, abychom hmatatelně zde v Evropě zlepšili silniční bezpečnost. Co podle vás si zaslouží zejména pozornost tady v EU, ať už ve městech nebo jinde. Děkuji. Merci, monsieur Zille. Děkuji, pane Zille. Takže už u těchto tří eh, vyjádření je celá řada otázek, takže já dám okamžitě slovo panu Todovi, aby nám nastínil první odpovědi. Ano, je tam celá řada otázek toho prvního, který položil otázku, nevidím, prvního řečníka. Odešel. Jenom si přesedl. Dobře, tak už vás vidím, to mě uklidnilo. Možná pár slov Eh, úvodem, eh, pokud je o vaše eh, překvapení z toho, že mám tyto dvě funkce, prezident FIA a zvláštní vyslanec OSN pro bezpečnost silniční dopravy. Já si myslím, že to jsou dvě funkce, které jsou naprosto slučitelné a komplementární. Vysvětlím tedy, co je FIA. Mezinárodní automobilová federace má, působí ve dvou oblastech, jednak jakožto regulátor a zákonodárce v oblasti mezinárodního automobilového sportu s tím, že jednou z bezpečností, jednou z priorit je bezpečnost a e, toto prostředí by mělo být jakousi laboratoří. A já jsem si mohl ověřit, že v posledních eh, dvou, třech, čtyřech desetiletích se počet eh, obětí v automobilovém sportu významným způsobem snížil. Naším společným cílem, ať už je to v automobilovém průmyslu nebo na eh, automobilovém sportu nebo na silnicích, je nulová úmrtnost, ale díky vědeckému pokroku na úrovni vozidel, infrastruktury, kde probíhají automobilové závody, e, pokud jde o zařízení, došlo k obrovskému pokroku a je naprosto nezbytné, aby tento pokrok byl následně přenositelný i na mm, silniční provoz. Další oblast e, FIA, e, to je mobilita. Máme Eh, asi ve 150 zemích eh, kluby mobility, jejichž úkolem je eh, zajistit komfortnější život uživatelům silniční infrastruktury. Našimi prioritami je životní prostředí a bezpečnost silničního provozu. A tady je ta návaznost na bezpečnost silničního provozu, i, kterou se zabývá OSN. Rád bych připomněl, že mm, v nedávné době eh, byla bezpečnost silničního provozu eh, zařazena i mezi cíle udržitelného eh, rozvoje. Cíl 3.6 a 11.2, cíl 3.6, eh, snížit o polovinu počet obětí eh, v silničním provozu a eh, do roku 2030 zajistit i dostupnost dopravy pro všechny obyvatele. Hovořilo se tady rovněž o sociální agendě. Já v zásadě nemohu než si přát, aby silnice Eh, byly zakomponovány do sociální agendy, protože každý občan je uživatelem eh, a účastníkem silničního provozu a jak již jste říkali, eh, samozřejmě je hrozné, když dojde k zemětřesení v Mexiku, kde je 200 mrtvých, či došlo k různým tedy cyklonům, v karibské oblasti. To rovněž způsobilo asi padesátku obětí. O tom bez pochyby je třeba hovořit, ale rovněž je třeba hovořit o těch eh, tří a půl tisících eh, mrtvých eh, každý den, z toho 500 dětí a rovněž je tady těch 40 tisíc zraněných. Nemůžeme hovořit pouze o mrtvých, ale i o zraněných z důsledky až do konce života, ale důsledky to má pro jejich, rovněž pro jejich rodiny, pro zaměstnavatele a představuje to obrovský náklad pro společnost. Hovořili jste o bezpečnosti silničního provozu v různých zemích. Samozřejmě to já s vámi naprosto sdílím a velice eh, oceňuji eh, bezpečnost silničního provozu v Kanadě a i když vím, že vláda Ruské federace se velice angažuje, eh, v roce 2010 eh, byl spuštěn desetiletý projekt eh, v Moskvě, nicméně <clears throat> tady je třeba dosáhnout ještě obrovského pokroku v Rusku. Včetně vzdělávání, školení, to jsou naprosto zásadní aspekty. Když jako mladý Eh, jdete do školy, je třeba se učit jazyky. Já se pokusím to zkrátit. Když tedy jdeme do školy, chceme se něco naučit a rovněž bychom do toho měli zapracovat eh, aspekt eh, bezpečnosti silničního provozu a vůbec přístupu a chování na silnicích. A e, k tomu musíme vést. Na všech e, úrovních musíme e, vzdělávat i toho, kdo si koupí motocykl, kdo si koupí jízdní kolo, kdo si koupí automobilu. Směrnice o občanských průkazech to velice vítám, ale bohužel je třeba si uvědomit, že 90 eh, nehod dochází v rozvojových eh, zemích, kde si řidičský průkaz koupíte. Tam není žádné vzdělávání, žádný bodový systém. A já jsem eh, o tom již hovořil. Je potřeba, aby tady došlo k velice silnému lobbingu ze strany komise, Evropské komise, tak, aby občanský prů, pardon, řidičský průkaz jste dostali pouze, pokud si ho zasloužíte. E, přispění soukromých firm, klubů, e, tady já naprosto souhlasím s vaším stanoviskem, e, s tím, že úlohou je tedy pomoci účastníkům silničního provozu a já se tady snažím o to, abychom eh, tento proces urychlili eh, v každodenně. Ta situace je spíše slibná a já tady děkuji paní předsedkyně, eh, předsedkyně, že mi dala tu možnost před vámi vystoupit protože eh, je vidět, že eh, o bezpečnost silničního provozu je čím dál tím větší eh, zájem. Byl jsem v Dílí v minulém týdnu při příležitosti Světového ekonomického fóra a poprvé vůbec se tam diskutovalo o rozměru bezpečnosti silničního provozu. Odpoledne budu e, cestuji do Washingtonu, kdy e, Světová banka bude rovněž prezentovat projekty týkající se bezpečnosti silničního provozu. Takže to je téma, které je v čím dál tím e, větším hledáčku. Technické inovace, ano, velice vítáme technické inovace u vozidel e-call 112, autonomní vozidla, eh, to se také posouvá ku předu v těch rozvinutých zemích. Nicméně rozvojové země jsou o 50 let eh, pozadu, takže nelze eh, doufat, že výsledků dosáhneme díky autonomním vozidlům, protože k těm se dostane jenom omezený počet uživatelů. A eh, pan Ertug, je pravda, že země Evropské unie dosáhly obrovského pokroku za 50 let. Eh, v roce 70 eh, tam bylo 18 tisíc mrtvých, nyní je to pětina. Samozřejmě stále je to moc, ale je to výrazně lepší, než jaká situace byla dříve. Na evropské úrovni. Eh, na úrovni Evropské unie bylo 25 500 mrtvých eh, v loňském roce, před 40 lety to byl pětinásobek. A eh, zdůrazňuji, že je třeba rovněž hovořit o těch zraněných. Nové technologie, automatické brždění, to je zcela klíčové. Elektronická stabilita podvozku, to je zásadní pro nové vozy, je to povinné. Eh, jak v Evropě, tak i v některých dalších zemích. Eh, bohužel asi by bylo dobré, eh, abychom výstupy těchto nových technologií více sdíleli a výrobci či dovozci, koncesionáři, prodávající vozidla či motocykly by měli lépe informovat své zákazníky o tom, co mají vlastně v těch autech a na těch motocyklech k dispozici dnes. Pan eh, Zíle, situace v Evropě. Ano, situace v Evropě eh, se velmi posunula a eh, je třeba poděkovat členským státům EU za to, co čeho dosáhli. Jsou tam ti lepší a i ti horší i v rámci Evropy. Eh, bylo by dobré, aby ti, kde ta situace je horší, se poučili eh, od těch lepších eh, v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Potom je tady otázka mobility. V Evropě to je věc, která se rychle vyvíjí Eh, ještě před eh, tím, než se hovořilo o autonomních vozidlech, tak se eh, hovořilo o elektromobilech. To je zcela klíčová technologie především pro města, pokud jde o dojezd, o, vzhledem k tomu, že tedy dojezd není ještě takový a dobytí trvá poměrně dlouho. A je tady i celá řada dalších aspektů a to by mělo odlehčit silničnímu provozu. Z hlediska infrastruktury, já vím, že je tady mnoho projektů, které probíhají, je třeba podpořit tyto projekty. A pokud bych měl eh, říci ta tři eh, opatření, my jsme, eh, omlouvám se, my jsme nabrali obrovské spoždění, takže tu otázku ještě tedy eh, zodpovíme, především pokud jde o eh, ta tři opatření. A budeme anticipovat eh, pan Telička a, a, a paní Krenzen. Pan Telička. Uh, madam chair. Ano, děkuji, paní předsedající. Já jsem si jist, pane Tode, že možná už vás trochu znervozňuje, když lidé neustále vám prokazují tu čest a ten obdiv, ale já si to nemohu odepřít. Obdivuji vás jak v té bývalé původní úloze, tak i v té současné. Cokoliv, čím se zabýváme, ať po legislativní nebo nelegislativní stránce, nemáme až tak mnoho možností si své názory ověřovat s někým s vaší mírou zkušeností životních. Tak když hovoříme o těch tří zásadních opatřeních, to je moje otázka rovněž. Co vy se domníváte, by Evropě prospělo z pohledu ať už legislativních nebo nelegislativních aktivit, kdybyste mohl snít? tři rozhodné záležitosti, na něž bychom se měli soustředit, aby se situace zlepšila v Evropě. Za druhé, Hovořil jste o tom panelu na vysoké úrovni k silniční bezpečnosti. Ono je skvělé, že s vámi máme příležitost hovořit, ale nyní eh, se chci vyjádřit k budoucnosti. Nemáme často možnost s někým konzultovat to, čím se zabýváme. Hm, nemohl by vzniknout takový eh, jakoby panel na vysoké úrovni, který by byl k dispozici kdykoliv. A pak, když hovoříte o tom, jak přistupovat k bezpečnosti, a my se zabýváme revizí té eh, směrnice o silnější bezpečnosti. To je náš prostředek. A vy jste rovněž hovořil o infrastruktuře. My se eh, snažíme zaměřovat na ty způsoby cestování přátelštější k životnímu prostředí, například železnici, ale to znamená, že někdy zapomínáme i na tu dimenzi bezpečnosti na silnicích, zejména kde je nedostatečně vyvinutá, vyvinutá infrastruktura. Týká se to nikoli pouze e, vesnických oblastí, venkova, ale i například e, vysokého objemu dopravy, která proudí městy. Jak vy byste eh, to vše úsou vstažnil do nějakého žebříčku? Ta kampaň dělá obrovský dojem, ale nyní už musíme přistoupit k nějakým konkrétním krokům co si myslíte, že by mělo největší dopad? Technologie či infrastruktura, kde by ten pokrok byl nejviditelnější? A na co bychom, bychom se měli zaměřit opravdu prioritně. Děkuji, pane Teličko, a nyní paní Kimenen. Thank you. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane Tode, že jste tady. Jak bychom měli měnit přístup? Um, on už se za poslední roky změnil částečně, ale jak bychom mohli pracovat ještě účinněji s mládeží, s dětmi, ale i s tou starší generací. Máme mezi sebou seniory. Oni možná potřebují jiný přístup. Máte nějaký návod na to, jak přistupovat k odlišně k různým generacím? Vím, že některé členské státy používají mediálních kampaní, ono to fungovalo v televizi a jinde ale myslíte si, že takovéto mediální kampaně a práce se školami by měla být spuštěna znovu? Ono dnes máme Mezinárodní den děvčat a musím kolegovi Vindange Kampovi neprotestujte proti vzdělávání, proti sexuální výchově a nedávejte to do kontextu se silniční bezpečnosti. Ono záleží na obou věcech. To právě při příležitosti tohoto Mezinárodního dne by vám chtěla takto dát do vínku. Děkuji. A nyní má slovo pan Kramer. Ano, paní předsedkyně, děkuji, pane Tode, za vaši přednášku. Ono se hodně hovoří o silniční bezpečnosti, ale jakmile narazíme na praxi, tak všichni jsme před překážkou. Například eh, v Bruselu máme možnost eh, na kole projíždět jednosměrku opačným směrem, ale není to dobře označeno. Eh, kdyby si dávali samozřejmě řidiči pozor, tak by to nebylo tak špatné, ale to bychom se měli zbavit toho slabého místa. Já pocházím z Berlína, tam máme jiné omezení rychlosti a pak jsou výjimky. Kdyby to bylo správně označeno, tak by se maximálním způsobem zvyšovala bezpečnost. My víme, že 30%, 30-kilometrová rychlost, tam se 30% eh, ohrozí eh, pěších, ale při 40 km v hodině už 80%, takže to je obrovský rozdíl. Mobilní kontroly rychlosti, například v Berlíně, kde máme ve dne v noci eh, ty patroly a to, co se nekontroluje, tak na to můžeme zapomenout. Rovněž ty dýzlové eh, subvence ve Francii a zejména v Německu 18 eurocentů to obnáší. Tím eh, se nám rozšířila použití a ty, ta, ta vozidla jsou větší a těžší ono jsou bezpečnější, ale zároveň pro um, ty chodce, těm chodcům to nepomůže. A to nic nepřináší. Ty dotace musí cestovat eh, správným směrem. Ty SUV, co máme na cestách, ty rozhodně kladným způsobem k bezpečnosti nepřispívají. Rovněž si myslím, že je dobře, jak jste hovořil o Mm, sjednocení eh, těch eh, řidičských průkazů eh, a tam mm, zkoušky zraku, zrakové testy. V Itálii už to je, v Německu to odmítli, máme teď evropský řidičský průkaz, ten má 15 letou lhůtu. Kdyby tam byl požadavek na zrakové zkoušky, tak to by rozhodně prospělo bezpečnosti a nešlo by ani o diskriminaci věkovou. Ono se někdy debatuje, zda by to mělo být od 40, od 50 let. Já například teď nosím brýle, před 15 lety jsem je neměl a na ten řidičský průkaz, na něm se to vůbec neodráží. Pak hovoříme o mítném, o e, tom, že by se mělo brát v úvahu eh, klima, ale zároveň bychom měli brát v úvahu i nehody. A tím bychom se měli řídit u všeho, co na silnicích prosazujeme. A pak eh, trestnost v jiných zemích. Ono je to nemožné, když já jako Němec jedu v Londýně a neřídím se mm, eh, pravidly, tak to je mm, jedno, že jsem Němec a v Berlíně bohužel, když někdo spáchal nějaký dopravní přestupek, tak má volnou ruku. A e, pokud jsem diplomat tedy, tak ani v Londýně by mě to nepostihlo. A to si myslím, že by tak nemělo být, že by i diplomaté měli být měření stejným městem. 400 e, tisíc e, máme mrtvých, kteří umírají z důvodu mikročástic a CO2. Hm, ono je dobře, že snižujeme oběti dopravních nehod, ale nesmíme ztrácet ze zřetele, že se zamlčují i oběti těchto výfukových plynů. I tomu se musíme věnovat. Děkuji, pane Kremere. Bylo by dobré, kdybyste dodrželi řečnickou dobu, protože i vaši kolegové si chtějí dotázat. Pan Lundgren, máte slovo. Tak för det. Eh, Děkuji. I já bych zde rád srdečně přivítal pana Tota. My už jsme se jednou setkali, ale vy se pravděpodobně na mě nevzpomenete. Vy jste naopak na rozdíl ode mě, eh, ode mě známa, zejména jako šéf Sáje Ferrari, ale nyní z mého pohledu jste někým, kdo je znám jako člověk, který po 15-leté kariéře eh, zvítězil jako světový mistr a i eh, v rally závodil. Já jsem v 80. letech eh, jednou vás navštívil právě u příležitosti toho, když se ta rally konala v mé zemi. To samozřejmě si nemůžete pamatovat. No a vaše zkušenosti zúročujete nyní ve své funkci. To je dobře a uvědomujete si i e, tu technickou stránku bezpečnosti. A moje otázka zní, jak můžeme přimět výrobce e, k tomu, aby začali zabudovávat i bezpečnostní prvky e, z té kategorie A, B a C které budou zvyšovat šanci na přežití v případě dopravní nehody. A jinak souhlasím s vámi i v tom, že bohužel je tomu tak. Já, když jsem ještě před letní přestávkou si ověřoval, že jsem jediný ve výboru TRAN, kdo zde řídí elektromobil. Všichni ostatní neustále o tom hovoří. ale nikdo kromě mě zde nevlastní elektromobil. To se domnívám, že eh, možná už někdo se k tomu chystá, ale my bychom měli i jako politici eh, jít příkladem. My bychom měli být ten předvoj, který začne využívat elektromobilů a být příkladem ostatním. Eh, já bydlím na vesnici a eh, ono to tam funguje velice dobře. To opravdu už dnes není problém. A dostávám se k další otázce, pane Tode. Jak můžeme přimět automobilový průmysl, aby využíval lépe eh, zkušeností ze sportu? Děkuji koordinátorům a nyní ostatní kolegové máte vždy jen jednu minutu. Jsme v obrovském skluzu a budu neúprosná. Pan Kohl. Děkuji, milý Janetode, já mám obrovskou radost a jsem poctěn, že zde vás mohu přivítat. Vy jste mi hovořil opravdu ze srdce, když jste se vyjadřoval k té problematice. Všichni jsme si uvědomili, že opravdu potřebujeme jak regionální, tak i státní, ale i mezinárodní iniciativy, aby se situace zlepšila. E, například odsouhlasení společných norem a e, povinné zabudovávání eh, asistence pro řidiče, ať už se jedná o brzdy, tak rozpoznávání chodce a i u, u nákladních eh, vozů, jak eh, vy vyhodnocujete ty asistenční systémy pro řidiče, plní svý úkol, pak celoživotní vzdělávání řidičů. Nemělo by to být rovněž podpořeno a navíc budoucnost mobility ve městech v Evropě. Jak by se to mělo vyvíjet, když chceme mít udržitelný vývoj ve městech? Ehm, měli bychom se postupně zbavovat individuální dopravy? No a nakonec držím palce při nadcházejících volbách eh, k eh, předsednictví. Doufám, že budete znovu zvolit. Děkuji, paní Malasander. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já děkuji za veškeré informace, které jste zazněly a mé otázky se budou týkat eh, návazně právě toho, o čem jsme hovořili. Hovořil jste o žácích, o eh, školách, jak můžeme eh, tu přidanou hodnotu, kterou zde vytváříme, předávat jiným zemím, je moje první otázka. Vy jste mm, začal, spustil tu kampaň, která se týká bezpečnosti na silnicích. Tam se jedná hlavně o řidiče, o uživatele silniční infrastruktury, ale co investoři? My například vyvážíme ojetiny ze severu na jih, anebo některé silnice v některých eh, evropských oblastech vypadají taky příšerně. Jak to například vypadá v silničním provozu osobní přepravě, eh, když se snažíme situaci srovnávat. Musíme brát v úvahu jednu věc. Když už i děti musí u nás, eh, když jsou na motorce, mít na hlavě helmu, tak na tom záleží. Ale helma eh, Helma ale vás neochrání před samotnou nehodou. A často u motorkářů, u těch mladých, na těch skúterech, oni ty helmy nemají. A jak to vypadáte na jihu, podle vás, když ta povinnost tam neexistuje, pan De Monty Ano, děkuji. I já děkuji za ty vysvětlivky a e, za informace. Mám doplňující otázky. I já chci vycházet z těch e, závodů, zejména když máme lokální nějaké mm, rally. Tam čteme v novinách, e, že máme e, zraněné, kteří stojí na té zatáčce. Přímo chtějí vidět nejlépe. Tam se o bezpečnost často starají dobrovolníci. A druhá otázka. E, bezpečnost na silnicích na ostrovech. Zejména je nám známo, že tam máme turisty, který si auto pronajme, a na tom ostrově se neorientuje, co bychom s tím mohli udělat. A pak ještě nákladní automobily. Jak to vypadá při vybavení nákladních automobilů? Jak bychom tam mohli zlepšit situaci, aby ten nákladní řidič byl pro ostatní bezpečnější. Tam existuje takzvaný pit stop a tam si myslím, že by situaci zlepšilo, kdyby se řidiči lépe vzdělávali. Pan Van Dalen. Dobrý den, pane Tote. Dobré ráno. Já pocházím z Nizozemska a v mé zemi už je to velice obtížné snížit počet raněných na silnicích. Ono přece jen se vyskytují hlavním hříchem eh, u nás je používání sociálních médií za volantem. A pak máme elektromobily, které eh, už dokážou vyvíjet překvapivou rychlost a i tam dochází k nehodám. To tedy na úvod. Já jsem byl v určitém smyslu tou kampaní překvapen. Zhlédl jsem váš film a tam vidíme 10 bodů, a e, mě překvapuje, že těch bodů je tolik. Já bych e, spíše čekal, že se zaměříme na tři záležitosti například. Tři konkrétní věci, abychom snížili počet úmrtí. A mě by rovněž zajímalo, které pro vás jsou ty nejdůležitější. Děkuji, pane Van Deleden. Paní Lukaščenská. E, děkuji. Já Lituji, že jsem zde slyšela právě Polsko jako zemi, kde úmrtnost na jeden milion je o tolik vyšší než celoevropský průměr. Já se domnívám, že to při nejmenším částečně pramení ze skutečnosti, že Polsko zatím neprovedlo předpisy, které by upřednostňovaly eh, pěší na přechodech, na silničních přechodech a doufám, že si s tím polská vláda co nejdříve nějak poradí. A nyní další téma. Všichni zde hovoříme o smrtelných obětech a já se táži, zda někdo spočítal náklady na to, že se pak musí celoživotně pečovat o někoho, kdo utrpěl v případě silniční nehody a je celoživotně postižený. To je pro Evropu mm, veliký jev a pro mm, příbuzné tohoto člověka je to zatěžující. Nedokážu si vůbec představit, jak to pak vypadá v jiných zemích. Takže se táží, zda máme nějaké statistiky, které se týkají postižených z důvodu nebo protože utrpěli či byli obětí silničního provedu. Technologie samozřejmě pokračuje kupředu, ale nemůže nahradit představivost, vzdělávání a osvětu řidičů. Měli bychom lidi eh, vzdělávat nikoli pouze v té autoškole, když se snaží získat eh, řidičský průkaz, ale celý život, takže už jenom dokončím. Ta kampaně je skvělá, ale ještě není dost rozpropagována, takže by bylo dobré, aby se dostala do širšího oběhu. Děkuji. madam. Děkuji, paní Kristýna Ruzelun. Děkuji, pane Toto, za to, že jste mezi nás přišel. Já jsem se chtěla vyjádřit k dvěma různým tématům, ale už o tom hovořil třeba i pan Telička, pokud je o stav infrastruktur Eh, pro které je důležité nalézt dostatečné financování a samozřejmě a je normální, že se je třeba upřednostňovat silniční, eh, pardon, železniční dopravu. My diskutujeme eh, o revizi směrnice o eurovinětě a v rámci té bychom případně mohli uvažovat i o přesměrování příjmů z eurovinity tak, aby Částečně ty vybrané prostředky byly věnovány na obnovu infrastruktury, takže tady bych ráda znala vaše stanovisko. A druhé téma, eh, ke kterému, ke, u kterého musíme jednat, to je otázka eh, řidičů a sociálních otázek spojených eh, s řidiči nákladních vozů tak abychom zajistili eh, vyšší bezpečnost i díky eh, větším dobám odpočinku a musíme správně uplatňovat tak, abychom posílili eh, tu bezpečnost silničního provozu. Takže financování a sociální otázka. Děkuji. Děkuji. Paní Bilbel již odešla. Pan Koniš. Děkuji, paní předsedkyně. Já, eh, pane Tor, bych rád využil vašich obrovských zkušeností a rád bych eh, se dotázal, eh, jaké jsou dle vašeho názoru v automobilech nejslibnější budoucí technologické pokroky a vylepšení. Já hm, jsem znal vozidla, kde nebyly ani tedy nouzová světla, nouzový signál, ani ABS, ani airbagy, Mm, ani eh, strukturovaná deformace v případě eh, nárazu. To bylo naprosto katastrofické. Dnes vše toto máme sériově ve většině vozů a jsou zase i nové eh, poznatky jako sledování překročení tedy čáry mm, a já bych chtěl vědět, eh, jak, dle vašeho názoru, jaké jsou hlavní technické inovace, které v nejbližší budoucnosti by mohly posílit silni, eh, bezpečnost silničního provozu, alespoň tedy eh, v automobilech. Děkuji mnohokrát. Děkuji za tyto dotazy. Takže, pane Tode, máte před sebou celou řadu dotazů. Pokud nebudete mít čas odpovědět eh, na všechny eh, otázky, tak můžete odpovědět i mailem, ale celá řada otázek se týká infrastruktury, eh, celá řada se týká toho, zda v rámci regulatorních opatření můžeme být náročnější. Regulace rychlosti je to věc, kde bychom skutečně měli přistoupit k regulaci Eh, pak jsou tady nové finanční páky, eh, zda eh, tyto nové finanční páky, euroviněta a tak dále, mohou pomoci k obnově infrastruktury. A já bych měl ještě osobní otázku, jakým způsobem vy, pane tote vnímáte mobilitu ve městech? Vy hodně cestujete a jaké jsou tedy správné postupy, jakým způsobem sdílet tyto osvědčené postupy? A ráda bych zdůraznila, že máte pouze 10 minut. Dobře, já navrhuji, že se pokusím eh, seskupit tedy a zodpovědět maximum těch otázek, které tady eh, zazněly. A následně eh, bych vám v následujících dnech zaslal písemné odpovědi tak, aby to bylo možná přesnější a budete mít tedy ale, nějaký, alespoň nějaký výstup z toho eh, mého působení. Pokud jde o ten panel na vysoké úrovni, eh, viděl jsem, eh, že se o tom hodně mluvilo Benjamin Menár, který je zatím místem 70, vám může rozdat brožuru, pokud se o ní přihlásíte. Ta je velice jasná a pak jsme rovněž vám k dispozici a budeme reagovat na dotazy, které můžete mít. Velice často jsem byl eh, dotazován na ta eh, hlavní opatření. Co je fascinující v oblasti bezpečnosti silničního provozu, je, že oproti eh, ostatním pandemím, malárie, tuberkulóze, roztroušená skleróza, u kterých došlo k různým eh, vědeckým pokrokům, ale stejně nejsme schopni to léčit, tak eh, u silničního provozu to víme, vzdělávání, dodržování předpisů, úroveň eh, vozidel, stav infrastruktur a úroveň bezpečnostních složeb, složek zasahujících po nehodě. Hodně se o tom hovoří, bohužel v mnoha zemích ty výsledky nejsou a je třeba podporovat všechny evropské země, aby eh, kladly důraz na to vzdělávání. Dodržování předpisů, eh, pokud chceme snížit počet eh, obětí i v Evropě, což samozřejmě je cílem a je to realizovatelné, tak je třeba posílit vymahatelnost práva. Úroveň vozidel. Ehm, velice často jsem dotazován, jaké jsou nové cíle. Máme již hodně parametrů, které byly ehm, zavedeny, ehm, které jsou v evropských vozidlech a mm, to vítáme. Je třeba mm, o tom lépe informovat. Mnoho vlastníků vozidel, ať již dvoustopých, jednostopých, má k dispozici Eh, hodně nástrojů. Já si myslím, že hlavní posun, eh, k kterému došlo za poslední rok, je elektronická stabilita podvozku, kontrola stability podvozku, eh, ale to je věc, o které se nedostatečně informuje, nedostatečně se poukazuje na ty její přednosti. A bohužel všechny rozvojové země eh, pak dostávají vozidla, eh, která již jsou zakázána v rozvinutých zemích eh, a ty dopady nemohou být jiné než katastrofální. Infrastruktura. O té se hodně hovořilo. Tam je třeba neustále infrastrukturu zlepšovat a je třeba ji rovněž přizpůsobovat novým technologiím. Dnes máme různé elektronické nástroje, eh, které umožní vozidlu, aby drželo směr, ale k tomu potřebujeme infrastrukturu, aby to vozidlo tu funkci mohlo eh, plně využít a mohlo tedy optimalizovat eh, tuto technologii. Kvalita. Kvalita záchranných a bezpečnostních složek v Evropě Máme tedy výstupy eh, od výrobců a eh, na základě toho eh, reagovaly i vlády, automotokluby. 112, to je zcela klíčové, protože velice dobře víme, že kvalitní lékařský zásah je nezbytný, tak abychom omezili důsledky nehody. A zase ty rozvojové země bohužel nemají eh, možnost eh, využít těchto, eh, těchto výdobytků. Kampaně samozřejmě je třeba realizovat maximum kampaní. V nejbližší době bude spuštěna, bude tedy 19. listopadu Den vzpomínek na oběti a tam je třeba, abychom se všichni sjednotili, zazněla celá řada projektů, mohou to být pochody ve městech, e, v metropolích. E, každopádně je třeba, abychom více zviditelnili e, tento den vzpomínek na oběti silničních dopravních nehod. A to je něco, na čem bychom mohli spolupracovat. Hovořilo se o cyklostezkách, i zde je třeba podporovat budování cyklostezek, kontrolu těchto eh, cyklostezek. Musíme si ujistit, že i zde eh, dochází k dodržování rychlosti, protože máme modernější kola, máme elektrokola, která eh, jedou rychleji. Já osobně bych byl pro aby eh, přilba byla povinná eh, na kole. Vím, že v některých zemích to není příliš oblíbené, ale byl bych pro, aby to bylo povinné. Každopádně pro mladé a je třeba si uvědomit, že pád na kole eh, v současné době v průměru probíhá v rychlosti, která je dvojnásobná oproti tomu, co bylo před 10-20 lety, takže eh, při dopadu eh, na eh, zem tedy ty důsledky jsou mnohem větší. Evropský průkaz to je v pořádku, to je dobrá věc, ale bohužel není zachována stejná úroveň v rozvojových zemích. Kvalita těch záchranných složek, to jsem říkal, a ne úplně souhlasím s tím, když se tady hovoří o tom, že není deset pravidel. Je deset eh, základních pravidel. Benjamin Menár případně vám může eh, rozdat podrobnosti těchto eh, klíčových pravidel. Rovněž máme k dispozici vizi, která je klíčová. Na planetě je miliarda Eh, miliarda osob, které eh, neví, nemají dostatečný, eh, nevidí dobře, mm, mají problém se zrakem a přesto řídí, jsou účastníky silničního provozu. Takže i pokud jde o zrak, tady také máme a zrak a viditelnost, tak jsme tady se na to zaměřili, aby i uživatelé měli přístup k levnějším pomůckám, brýlím a tak dále. To, že cizinec eh, je, mm, jede vozidlem v zahraničí a eh, je třeba, aby eh, se na něj vztahovaly i pokuty v zahraničí, to je naprosto nezbytné, tam musí být ty předpisy dodržovány všude a to ne pouze na úrovni Evropské unie, ale v mezinárodním měřítku. Pan Lundskren mi připomněl na dobré Eh, vzpomínky eh, a část mé kariéry. Řekl bych, že eh, část té kariéry jsem věnoval tedy těm automobilovým závodům a díky tomu jsem se dostal blízko k různým katastrofálním situacím, které právě plynuly z nehod a asi díky tomu eh, jsem eh, měl chuť eh, něco podniknout v této oblasti a nastavil jsem si toto jako jednu ze svých priorit. A já doufám, že ta snaha bude užitečná a pomůže snížit počet obětí silničního provozu. A rovněž je třeba informovat vlády. Je třeba, aby si vlády eh, uvědomili tu situaci. Evropské vlády si to uvědomují, ale vlády v Africe, na Středním východě, eh, v Ázii, v Jižní Americe možná neznají až tak dobře ty negativní dopady silničního provozu a je třeba eh, se angažovat na celosvětové úrovni, alespoň tak, jak to proběhlo na úrovni evropské. Elektromobily, ano, je třeba je dále rozvíjet, ale víme, že jsou s tím spojeny určité e, překážky. Hovoří se o nových technologiích, e, vodíkový pohon, e, kde e, ten dojezd by byl 600 až 800 kilometrů a e, tedy doplnění e, za 3 až 4 minuty, takže to jsou nové technologie, a nemyslím si, že bychom dnes se měli pouze omezovat na elektromobily. Rovněž máme hybridní vozy, což jsou vozy, které jsou plně využitelné, mají, e, dosahují výborné výsledky a e, blíží se tedy doba i těch vodíkových vozidel. Eh, angažovanost eh, průmyslu, automobilového průmyslu je třeba, aby se více angažoval. Eh, o to se snažíme na tom panelu na vysoké úrovni. A pak jsou tady další, další orgány Euro, které zase bojují za větší odpovědnost výrobců. Je třeba si uvědomit, že výrobci prodávají eh, vozidla, která vypadají stejně, ale eh, mají ve finále ty bezpečnostní eh, parametry naprosto odlišné. Například v Belgii, pokud si koupíte vůz značky Ford, tak ty jejich parametry budou úplně odlišné než ty, které koupíte v Peru, v Nigerii či v Bolívii. A to je naprosto nepřípustné. Všichni by měli mít přístup ke stejnému typu vozidel. A my v rámci Spojených národů se snažíme eh, více spolupracovat s výrobci tak, abychom eh, nastavili minimální standardy, se kterými budou eh, výrobci souhlasit. A rovněž se hovoří o budoucnosti provozu ve městech, víme, že to je problém a je naprosto eh, nezbytné, aby v rámci KAK 40 či Metropolis, což jsou mezinárodní združení združující největší eh, světové metropole, aby bylo nalezeno řešení tak, abychom mohli čelit eh, provozu, který neustále narůstá. Jak jsme říkali, úspěchy z Evropy transponovat i do zbytku světa, Eh, to je i součástí vašich úkolů, vzhledem k tomu, že zastupujete evropské země. Ehm, eh, paní Javra Sender se dotazovala na eh, rozvojové země, kdy často ty vozy jsou staré, i ty přilby nejsou odpovídající. Skutečně ta vozidla, to, to je takové vrakoviště Evropy, či Japonska, či Austrálie. Eh, ty rozvinuté země hodně eh, podnikají v oblasti bezpečnosti silničního provozu a eh, ty vozy, které nechtějí, tak posílají tam. A přilby vzhledem k tomu, že tam není dostatečná hromadná doprava, tak tam máte 30 až 50 leté motocykly, na kterých jedou 3-4 osoby. Někdy alespoň jeden z nich má třeba nehomologovanou přilbu eh, a musíme tedy jim zajistit, aby eh, se dostali k přilbám, které jsou homologované a musí rovněž zde být kontrola policejních orgánů, která bude sledovat, eh, že ty přilby skutečně budou používány. Rovněž je tady problém mm, korupce Ehm, ehm, spolupracujeme s regiony, aby eh, vytvářely i jakési monitorovací výroby pro bezpečnost silničního provozu. Ehm, já pojedu do Jižní Ameriky, do Buenos Aires, eh, i v Africe budeme mít monitorovací eh, výbor, v Ázii rovněž a pane Tode, jenom prosím pár slov závěrem. Máte eh, poslední minutu, my bohužel musíme dokračovat. To já jsem nevěděl, že to bude takovéto týrání. Tím eh, nás pouze vyzýváte k tomu, abychom vás eh, znovu pozvali, abychom měli mnohem více času a mohli podrobně rozpracovat jednotlivá témata. Jaký je ten hlavní signál, který byste chtěl vyslat v Evropské unii, v Evropském parlamentu ohledně tedy problematiky bezpečnosti silničního provozu. Samozřejmě jsou tady ty tři priority a e, je potřeba někdy e, nás e, trochu popohnat. Aby se věci pohnuli ku předu, tak my bychom měli být tedy tím obrazem toho, co probíhá i na té mezinárodní úrovni. Takže já především bych chtěl poděkovat za to, že jsem měl eh, možnost eh, se vyjádřit, ale je tady ještě jeden aspekt, eh, o kterém jsem nehovořil, a to je kvalita dat. Evropa globálně má k dispozici velice relevantní informace, pokud jde o nehodovost, a není tomu tak v rozvojových zemích. A já jsem včera uvedl příklad, když jsem e, diskutoval v Nigerii a já jsem poukazoval na to, že tam je 36 tisíc e, mrtvých na silnicích, e, údaj VHO a e, on říkal, že to není pravda, že je to 6 tisíc, e, což jsou jejich údaje. A e, pokud tedy e, chceme hovořit o těchto počtech e, a pokud máme nějaké statistiky, tak je třeba si uvědomit, že to nejsou spolehlivá data. Pokud sečteme čísla jednotlivých zemí, tak je to 650 tisíc, ale my máme čísla 1,5 milionu, takže tady je třeba, abychom získali velice přesná data Eh, není to jednoduché a díky těm monitorovacím orgánům bychom se mohli posunout ku předu. A eh, pak je třeba rovněž říct, že bezpečnost eh, silničního provozu to je naše každodenní povinnost a tady musíme být neústupní. Vidíme, že v rozvinutých zemích eh, jsme se dostali na pětinu za posledních 45 eh, let, přestože vozidel je trojnásobek. Ale pokud eh, povolíme, tak to zase povede k opětovnému nárůstu. Takže musíme být vytrvalí, stále mít bezpečnost silničního provozu jako prioritu a rovněž je nezbytné posílit kontroly. Pokud nebudeme mít dostatek eh, kontrolních mechanismů, tak to nebude fungovat. Ale bohužel, pokud v zemích jsou eh, omezené rozpočty, omezené zdroje policijních orgánů, tak eh, víme, že část těch pořádkových sil, která byla vynaložena na bezpečnost silničního provozu, tak je převelena do jiných oblastí. A to je věc, které, která není vítána a musíme opravdu zajistit velice eh, vytrvalou a jasnou kontrolu. Musíme tedy eh, respektovat pravidla a, a musí je respektovat každý občan, včetně chodců. Eh, chodci jsou velice častými obětmi, představují 40 obětí, ale i chodci někdy způsobí Eh, dopravní nehodu. Eh, Opilý chodec je velkým nebezpečím, takže eh, ta, i oni jsou účastníci silničního provozu a to je věc, kterou je třeba také zúraznit. Takže to je to, co já jsem chtěl říci v rámci toho času, který mi byl věnován. Bez pochyby jsem ho překročil, ale byla to velice zajímavá diskuze. Euh, Děkuji za tento přehled o bezpečnosti silničního provozu a my vás zapojíme do naší práce z hlediska vaší funkce v OSN a také zpráva pana Kocha, o které budeme hlasovat zítra, se zabývá bezpečností silničního provozu, takže vám moc děkujeme, pane Tode, a těšíme se na brzkou shledanou. pardon, les personnes qui veulent un... Všichni, kteří si přejí brožurku High Level panelu, tak ať zvednou ruku a třeba po tisíce životů také.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 Milí přátelé, využiji nepřítomnost eh, předsedky, abych eh, opět zahájil naši rozpravu a přistoupíme k další zprávě. Diskuse o budoucím víceletém finančním rámci, příprava stanoviska parlamentu. Náš výbor předává stanovisko rozpočtovému výboru a dám slovo zpravodaji. Panu, pan Marinesku tu není a předpokládám, že ho, že ho zastoupí pan Van de Kamp. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, je tomu v skutku tak. Pan kolega Marian Marinesku dnes dopoledne eh, zde není, nemůže zde být a obrátil se na mě, abych ho zastoupil a krátce uvedl to stanovisko jménem našeho výboru. On se jí právě zabývá a chceme přispět svým dílem k tomu, na čem pracuje výbor pro rozpočet. Víme, že zrovna nyní probíhá takové zrušující období, totiž parlament chce rychle se dohodnout na svém stanovisku pro další finanční rámec Případně se to pak musí dostat na další parlament, eh, pokud to nestihneme, právě třeba i k Brexitu a tak dále. Ale všichni jsme svědky toho, že pan Marinesku nečeká, jak to dopadne nýbrž. Naopak se do toho zasadil plnou parou, aby alespoň náš výbor si s tím poradil včas. Takže nejdříve eh, fondy, kohezní fondy mm, týkající se mm, měst, venkova a propojenosti dopravní. Další bod se týká tématu, kterým už se zabýváme drahnou dobu i v rámci těch nařízení omnibusu, lepší koordinace i po finanční stránce té dopravní infrastruktury. Tady vidíte, že například ten blending Čili spolupráce s Evropskou investiční bankou, s fondem EFSI, se soukromými investory, ale i vzájemné vztahy mezi eh, dotacemi, půjčkami a tak dále v ohledu sítě TNT, že, bychom, že bychom rádi, aby ten blending byl podpořen a zaručen. A pak bod 3. Tam jde o SEF tam si s napětím vyslechnu slova kolegy Matěse van Milse. Ono se jedná hlavně o naši záležitost. Nám opravdu záleží na tom, aby ještě i po roce 2020 ten um, Connecting Europe vydržel, aby přežil ten nástroj eh, se um, opravdu byl ověřen, je dobrý ukázal se, že funguje a je obrovským stavebním blokem i v rámci fondu stavřitnosti. Pak v odstavcích 6, 7, 8, 9, 10, tam pan kolega Marinesku se obrací se žádosti o eh, tom, aby byla věnována pozornost různým jiným záležitostem, například ten eh, projekt CESAR, ERMTS, Galileo, EGNOS aby nebyly zanedbávány, a pak námořní doprava a i mezinárodní eh, doprava i eh, cestovní ruch. Víme, že právě cestovní ruch je pro mnohé evropské země cestou z krize, poskytovatelem pracovních míst, takže nesmí být zanedbán. Pak 11, tam se možná musí rada dlouze nadechnout. Jde o to využít těch finančních prostředků nebo eh, o ně přijít. Pokud by je někdo nedokázal využít, tak my pledujeme, aby se dostali ty prostředky zpět eh, do toho dopravního odvětví. Tam se ještě musíme s radou na tom dohodnout. My eh, asistenti si vyslechnout všechny komentáře. I já budu poslouchat a pak to předáme panu Marinesku. Děkuji, pane Van de Kampe, děkuji. Není kolega za sociální demokrat. Děkuji, pane předsedo. A blahopřeji. Spravodaj, myslím si, že nejbližší víceletý finanční rámec musí dostat významný signál a ten signál bude pro Evropskou komisi, pokud jde o využití strukturálních fondů, ale také pokud jde o podíl rozpočtu, který bude náležet strukturálním fondům, je třeba vyplnit určité mezery, zejména pokud jde o ERTMS a související koridory. Tyto stavby podporují finanční, potřebují pod, finanční a politickou podporu. Je třeba stanovit jasné cíle a ty cíle musí vycházet z komunitární strategie. A bude třeba také odstranit eh, vnitrostátní překážky pro evropské projekty. Tyto projekty by mohly být spuštěny, mohly by přinést hodnotu a zaměstnanost. A bude třeba vytvořit synergie se soukromým sektorem, mimo jiné pro projekty, které mají skutečný potenciál, například jako jednotný železniční prostor v Evropě. Abychom dosáhli strategických cílů v Evropě, jako je trvale udržitelná mobilita a interoperabilita, potřebujeme nad rámec finančních zdrojů i skutečnou harmonizovanou politiku rozvoje na evropské úrovni spolu se zaměstnaností. ERTMS má skutečnou přidanou hodnotu. Podobně jako integrovaná námořní politika a jednotné evropské nebe. Tyto projekty by měly fungovat, měly by spolupracovat s průmyslem a trhem. To je třeba si uvědomit, když budeme připravovat příští víceletý finanční rámec. Děkuji, pane Kaputo, za celé pan Zile z Roberta Děkuji, Dominiku. Také bych eh, chtěl poukázat na některé body k budoucnosti BCT finančního rámce. CEF by měl pokračovat, to je velmi důležitý nástroj a musíme pamatovat na to, že ve skutečnosti to bylo realizováno zejména na jako původní návrh Evropské komise. Takže lidé od dopravy musí bojovat za pokračování CEFu. Druhý bod. Finanční nástroje jako EFSI nemohou nahradit grantový systém v oblasti dopravy. Nedávné události v Talinu v oblasti dopravy ukázaly, že lidé, kteří se zabavují železnicí, mají že zájem FC o železnici je takřka nulový, protože tam je velmi nízká návratnost a tím vlastně trestáme dopravní politiku, protože my vždy podporujeme železnici. Systémy a zapojení soukromého e, sektoru a PPP projekty mají mnohem větší podíl a proto je třeba o to bojovat, rozdělit ty jednotlivé oblasti v budoucím víceletém finančním rámci a zachovat eh, projekty, které potřebují více programy z typu EFC a vlastně oddělit je o silničních programů. To je návod do budoucnosti. Blending může pokračovat, ale jak už jsem řekl, a je možné ho také zdokonalit. Současně nemůžeme nahradit granty u jednotlivých projektů to jsou vysoce politické otázky a z hlediska sdílení víceletého finančního rámce. Musíme se zabývat čísly. Existují velké mezery v sociálně-ekonomické úrovni rozvoje v jednotlivých částech Evropy a také uvnitř jednotlivých zemí mezi regiony, takže ty rozdíly se prohlubují a jsou větší, než byly před 70 lety. Takže ten náš podíl by měl být skutečně významný v tom dalším víceletém finančním rámci. Děkuji, Roberte. Je mi připomenuto, že vzhledem ke spožení, které se nám nazhromáždilo a vzhledem k významu tohoto tématu, bychom měli být struční, takže spolehám na Pavla. Pane Teličko, máte slovo, buďte struční. Děkuji, pane předsedo. Jak už jsem pochopil, hlavní body zpravodaje je zachování po, podíl financování pro politiku soudržnosti. MFF má umožnit adekvátní financování strukturálních fondů, posílit řízení makroregionu, zlepšit eh, přístup k CEFu, zlepšit tak přístup k programům a plnění programu jak Cezar, Galileo a Ignos další. Klíčovým bodem je bod výsostně politický. Bez jakéhokoliv prodlení při předkládání a vyjednávání i schvalování MFF to vše bude mít významný dopad na dopravu. Doprava je nejzranitelnější, protože hovoříme o strategických projektech, o dlouhodobých projektech, hovoříme o něčem, kde nedostatek konsistentnosti a předvídatelnosti a jasné finanční nástroje by měly významné negativní dopady. A proto snad věřím, že bude možné doladit eh, poslední podobu tohoto stanoviska v tomto duchu. A jak říkám, to doladění by mělo být v pořádku, ale jednu věc pan Marensku zdůrazňuje, a to je zahrnutí CEFu. A to je věc, která mi schází prozatím v návrhu stanoviska. Co máme přesně na mysli, jak konkrétně to chceme zlepšit a co v tomto kontextu je důraz na silniční infrastrukturu. Neříkám, že to je sporné, ale zdá se mi to minimálně nejasné rozumím, že bude návrh týkající se CEFu před námi příští rok a to je jeden z mých důrazů. Další věc týkající se TNT, transevropských dopravních sítí. Má to strategický charakter a klíčová, jde o rozvoj klíčové sítě a jaká, jaká jakékoliv problémy při řízení by měly obrovské dopady. A je třeba také vidět, nakolik ten T se rozvíjí. nejde o celou oblast eh, transevropských dopravních sítí, ale musíme se zabývat eh, pokrokem v jednotlivých součástech. Neříkám, že bychom měli revidovat náš přístup eh, k některým bodům, ale Měli bychom jasně vidět a také určitou reflexi ze strany komise a také ze strany koordinátorů pro TNT zde ve výboru, co se vlastně stalo, nejen pokud jde o alokaci finančních prostředků a jejich využitelnost, ale co jsme vlastně vybudovali v posledních letech. To je věc, kde nejsem v rozporu s panem Marinesku, ale měli bychom jít do větších podrobností. Samozřejmě s přenotím tomu, že se jedná o stanovisko. Měl bych ještě některé další poznámky, ale paní předsedkyně připomněla, že máme opravdu velké prodlení, takže zdržím se dalších komentářů a to probereme mezi stinovým. Ano, máme trošku spoždění. Pan Todd byl velmi zaujatý. Pan, paní Kilenen. Velmi stručně. My jsme pro alokace větších prostředků pro soudržnost oproti minulému MFF a financování projektu podporuje výstavbu dopravní infrastruktury, abychom podpořili územní soudržnost mezi členskými státy. Děkuji. Merci, Madame Kilonen. Monsieur Kramer. Děkuji, pan Kramer. Äh, Já bych chtěl poděkovat äh, Stasovi a rovněž panu Marineskovi, protože ty návrhy podporujeme a pozitivní je, že v odstavci 6 äh, udržel ty návrhy týkající se ERTMS. Víme, že se budují nové projekty, ale pak na údržbu nejsou peníze. Pokud je nebudeme průběžně eh, jakoby obnovovat, tak pak na tu zásadní opravu peníze budou scházet. A pak eh, elektrifikace v Německu už eh, v roce 1909 bylo rozhodnuto o elektrifikaci, takže už je to stoleté a mnohé země, které elektrifikovaly později, tak eh, už udělali obrovské eh, pokroky. V Německu je to 42%, eh, v Evropě jako celku 52%. My hovoříme o elektromobilech, ale jaké možnosti mají železnice tady bez elektrifikace? To nejde, tady musíme ty mezery zacelit a toho se musíme chopit pak doleva, tam známe problém, eh, tam, kde je to na hranicích, tak ten koberec má obrovské díry, ty musíme zaplátovat, to se týká i železnic, tam to není vůbec eh, i slučitelné. A pak máme eh, Eurovilu, ty trasy, I tam ty trasy musí být i Eurovilo. Ty, to musí být slučitelné. Když někdo přesedá z vlaku na kolo, tak to musí vše klapat. Tak tam bychom byli spokojeni, kdyby se to mm, i finančně podpořilo. Tam i snižování hluku na železnici. Musí být prosazováno do praxe, jinak to lidé nebudou akceptovat. Španělsko se učí od Německa, tam můžeme získat na tom, jak finančně, i jinak, než když budeme eh, na místo budování těch vysokých zdí naopak eh, investovat do brzných systémů z umělé hmoty, eh, kde ty vlaky budou odhlučňovány. Tím to bude účinnější. A pak máme ještě obrovské rozdíly mezi těmi hlučnými a nehlučnými vagony. Tam jsou i v Německu například rozdíly, kolik oni musí zaplatit na poplatcích, ale v Německu jsou tak mizivé, že se i tak nevyplácí investovat do odhlušňování i starých vagónů. To se musí zvýšit. Děkuji, pane Kramer. Musím omezit řečnickou dobu a pan Rike má jednu minutu. Abych eh, připomněl, že jde o jednání o rozpočtu a je třeba se na to dívat z tohoto titulu a ne mm, jako na diskusi o dopravě. Pokud jde o kapitolu 6, eh, první úvěrové skupiny, tak eh, tam je malý podíl dopravy. Naví, navýšení neustálý, neustálých nákladů na agentury by vyžadovalo finanční kompenzaci. Pokud jde o zprávu jednotlivých prostředků, o tom se tu nejvíce hovořilo, Connecting Europe Facilities nedostalo dotaci, protože všechny prostředky při, jsou z, z jiných vlastně zdrojů z agen, z, od výkonné agentury a je třeba, abychom CEF skutečně zajistili z hlediska financí vhodným způsobem. Brexit, technická revoluce, životní prostředí, to vše má obrovský dopad na investiční politiku a dopravu propojená vozidla, infrastruktura, eh, nefosilní paliva a také pro všechny otázky související eh, s eh, možnostmi propojení a globálním dopravními problémy, tedy jednotný trh, klimatické problémy a digitalizace v Evropě, to vše má obrovský dopad na rozpočet dopravy. Děkuji, pane Rikete. Pan Van Miltenburg. Děkuji, paní předsedkyně. Pan kolega van den Kamp mě vyzval, abych se tomu tématu věnoval a já se přímo vyjádřím přímo o odstavcích 1, 2 a 5 k tomu stanovisku. Jinak mimochodem se domnívám, že to stanovisko je opravdu kvalitní, ale Táži se, zda bychom se právě na půdě tohoto výboru neměli věnovat a pak i vyjádřit o podílu eh, rozpočtu unijního právě z těch fondů soudržnosti. Eh, jedná se opravdu o ideální eh, fond pro SEF, ono, když už to probíhá systematicky, tak se ukázalo, že ano a já jsem pro prodloužení za rok 2020, ale jinak si myslím, že pan van de Kamp se zejména domnívá, že bychom měli uvažovat kreativněji, například i u evropských regionálních fondů pro regionální rozvoj. Tam se například dá investovat do dopravních studií, do mezinárodních projektů, kde máme i ve výboru, pro, eh, ve výboru REGI eh, možnost eh, podpořit menší investice. A tady hovořím směrem ke komisi, což by umožnilo tu takzvanou komplexní síť, čili tam, kde schází propojenost, tak by se to mohlo tímto dotáhnout, aby ty regiony eh, nezaostávaly. Já jsem členem obou výboru a proto se pokusím eh, v obou působit v tom směru. Děkuji, pan Nilsen. Ano, děkuji. Tady se jedná o stanovisko k rozpočtu a tady souhlasím, že se musíme držet eh, tohoto tématu. Já se domnívám, že bychom měli zdůrazňovat nalézání těch inteligentních, těch chytrých řešení, nikoli pouze žádat stále o více peněz. A ta chytrá řešení z mých zkušeností plyne spočívají v tom, že budeme nalézat ty vhodné partnery, jak um, horizontálně, tak i vertikálně tedy regiony mezi sebou, ale i směrem nahoru. A tam bychom měli v tom stanovisku i obsáhnout výzvu eh, k inteligentním řešením a zdůraznit význam partnerství. To pan Koch rovněž eh, velice pregnantně popsal, kde se hovoří například, na jaké úrovni je nejvhodnější možnost něco ufinancovat a tak dále. To podpoří. Děkuji, paní De Monte. Pokud o jednotlivé body, bodu jedna, tam potřebuje vysvětlení. Je třeba odkazovat na sousední země a zejména na všechny třetí země. Dnes to spojení na mezinárodní úrovni a vidíme to zejména u hedvárné stezky. Také je třeba hovořit o Balkánu, rozšíření jednotlivých eh, RTE za rámec Evropské unie, to je patrné už od roku 2015 a Připomeňme si, že na posledním summitu v rámci bernického procesu jsme vytvořili i zvláštní komisi pro dopravu. Myslím, že je třeba vyzvat radu, aby rozmrazila ty zablokované otázky. Hovoříme o rozpočtu, ale také o dalších důležitých věcech. Bod 10. Hovoříme o cestovním ruchu. Připomeňme skutečnost, že jako parlament a jako plénum jsme schválili usnesení, které požadovalo specifický rozpočet pro cestovní ruch. Děkuji, děkuji paní Demonte. Pan Hauter si vítejte v našem výboru a máte slovo právě, abyste nám vysvětlili stanovisko. Děkuji paní předsedkyně, děkuji za slovo, které dáme dámy a pánové. Komise by chtěla přivítat tento návrh stanoviska. Domníváme se, že celkově je to vyvážený přístup k otázkám, který zajistí, že v dalším VFR budou adekvátní zdroje pro rozvoj dopravní infrastruktury v Evropě. Víme, všichni víme zde v tomto týmu, že doprava je strategický sektor pro evropskou ekonomiku, má zásadní dopad na jednotný trh a na růst a pracovní místa. Co se týče tohoto stanoviska konkrétně, jak už bylo zdůrazněno některými poslanci, podporujeme výzvu, aby RTMS, Cezar, a udržitelnost a inovace byly vyzdvihnuty a proto se přimlouváme za další úpravy a chtěli bychom navrhnout, aby například v odstavce 6 jsme také zmínili eh, program Shift to Rail, přechod na železnici, a to by mělo být také doplněno v odstavci RTMS. Pokud jde o podporu inovací, měli bychom také eh, vlastně zúraznit palivové články a vodíkové články. A v odstavci 9 u digitalizace také automatizované řízení. A to bychom uvítali právě zde. Pokud jde, dámy a pánové, o CEF. V souladu s panem Teličkou si myslím, že je třeba udělat užitou úpravu, protože tady není úplně jasné, co, co máme na mysli efe, větší efektivitou a větší modernizací. Byly už eh, vlastně tomu přidruženy prostředky ve, na úrovni 100% a jde o přezraniční přepravu v velkém a malém rozsahu a ty priority by měly být eh, utržitelné. A myslíme si, že CEF eh, plní svou funkci a pokud je o modernizaci spolu s panem Riketem, je třeba zajistit, aby CEF měl dostatečný rozpočet. A tento rozpočet by měl být centrálně řízen, to je odkaz na bod 2 shoduji se s panem Van Miltenburkem, že když hovoříme o větší účinně, účinnosti, měli bychom také e, se zabývat e, tou drobnější přeshraniční dopravou. I to je důležitý bod pro efektivitu. A pro větší efektivitu měli bychom se také zabývat tím a Vin van de Kamp to může panu Maraneskovi. Měli bychom zkoumat další synergie do budoucnosti, pokud jde o 5G, inteligentní sítě a e, inteligentní paliva. A s panem Taličkou se shoduji, že bychom měli nějak rozvést, co je efektivnější. Dva poslední, dvě poslední poznámky, paní předsedkyně, stanovisko hovoří o fondech soudržnosti, ale odkaz Horizont 2022 zde také mohl být zmíněn v bodu číslo 9, protože i zde musíme využít synergie, které jsou k dispozici, zejména co se týče nasazování inovací. A další bod, zpráva o dekarbonizaci, kterou budete projednávat po tomto bodu. To také je třeba doplnit. Komise vítá toto stanovisko jako užitečný nástroj pro diskusy a jsme k dispozici ke spolupráci a dalším podnětům. A poslední poznámka z mé strany. 15.11. ve Štrasburku ve středu odpoledne uspořádáme konferenci v úzké spolupráci s vámi, paní předsedkyni, o CEFu. A pozveme samozřejmě členy různých výborů na tuto konferenci. Děkuji, pane Reuters, Pan Wim van de Kamp pro závěr. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručný. Stručný a věcný. Tři záležitosti. Za prvé, tady musím trochu ochránit, trochu se zastat kolegy Marineského, to je stanovisko. Tam přece nesmíme být delší než stránku či stránku a půl a kdybych já se tam snažil zapracovat všechna přání kolegů členů výboru, tak bychom to museli napsat opravdu velice mrňavým tiskem. A pak ještě odpověď kolegovi Robertu Zílemu. FC samozřejmě mu nemůže nahradit ani eh, granty ani eh, finanční příspěvky. Ale přece potřebujeme nastolit už novou rovnováhu, když eh, například eh, hovoříme o metru v Paříži, tam není žádných pochyb, že se ufinancuje pomocí jízdného a tam nemusíme sahat k nějakým dotacím a tak dále. Takže tam musíme rozlišovat. A pak třetí věc, parita. Musíme si uvědomit, kde narazíme u Connecting Europe na hranice a snad musíme si požádat i o rozšíření působnosti pro dopravu. Děkuji mnohokrát, pane Van de Kampe. Budeme pokračovat v naší práci. Termín pro pozměňovací návrhy je na 10. října v 16.00. Přecházíme k prezentaci tematického oddělení pro studie. Zpráva o dekarbonizaci dopravy v Evropské unii a já pozvu pana Öna, aby se k nám připojil. Euh, Takže vás vítám, pane Öne, v našem výboru. Budete prezentovat eh, vaši studii. Budete mít 10 minut, abychom měli čas na vyměnu názorů v našem výboru. Děkuji, že jste přijal naše pozvání. Máte slovo. Okay, thank you all for coming. Ano, děkuji vám že jste zde. Já se jmenuji Ankara An z um, Delftu, z Delft a eh, jedná se o naši analýzu týkající se dekarbonizace unijní dopravy. Máme tam celou řadu analýz, celou řadu potenciálních eh, možností, jak vše provést. Nemáme tolik času, takže spíše se soustředím na ty hlavičky, na to, co stojí za to vypíchnout. Takže um, emise skleníkových plynů z unijní dopravy, tam jsme hovořili e, o historických údajích a o jejich budoucnosti. Další bod budou politiky a doporučení. Tam máme čtyři oblasti. Účinnost vozidel, paliva a různé jiné pohonné zdroje a e, efektivita silniční dopravy a pak ještě námořní a vzdušní doprava zvlášť pak to vše svedu dohromady, co to znamená z pohledu dosahování dlouhodobých cílů a na konci doporučení. Tady vidíte emise skleníkových plynů, eh, s, jak se vyvíjejí trendy a rovněž u dopravy konkrétně, jak to vypadá. Mezinárodní, námořní eh, je oranžová a tam jsou dva různé cíle, silniční a námořní, tak tady je máme modře a zeleně, takže námořní je modré a ostatní odvětví jsou zelená. Taky vidím, že jsou ještě dva odlišné cíle, totiž jeden do roku 2030 a další do roku 2050. Z těchto eh, průsvitek vidíme, že do finanční krize to rostlo a pak to klesalo, což spojujeme s omezením poptávky. U ostatních odvětví měli eh, jemný nárůst po roce 2014, když jsme se začali z té krize dostávat, no a uvidíme, jak to bude vypadat eh, dále. A nyní eh, trendy podle způsobu dopravy. Tady vidíte, že opravdu v tom vylučováním skleníkových plynů dominují osobní automobily, tam máme 44% a 90% to jsou nákladní automobily, osobní automobily, mezinárodní letecká doprava a mezinárodní lodní doprava takže tomu se chceme věnovat, jak vidíte, je to oprávněné. Z tohoto slajdu vyplývá, že nej eh, Vyšší hodnoty byly těsně před tím, než nastala finanční krize, ale z aut eh, stoupají eh, emise tak, jak stoupá poptávka po autech. U letectví tam ta finanční krize nedopadla tak eh, krutě. Na tento sektor dopravy tam emise stoupají nezávisle na všem, či spíše neklesly. Pak máme jak politiky a jejich účinnost, čeho můžeme dosáhnout stávajícími politikami, to je ta vrchní čára a pak ty, které máme v úmyslu zavést, to je ta druhá čára, ale neobsahuje to vše, s čím chce příliš komise, pouze ty, které už jsou jakoby na stole v době, kdy jsme vše analyzovali. Jak vidíte, díky těmto politikám toho až tolik nedosáhneme. V delším výhledu komise vypracovala referenční scénář, kde provádí modeling všech typů dopravy i vylučování emisí. Tam do roku 2050 nejsou žádná, pokud nebudou zavedena mm, dodatečná opatření, tak skleníkové plyny vzrostou ve srovnání s rokem 1990 o 50 Takže z toho vyplývá, že přece jen odvětví dopravy má co dohánět. A nyní různé oblasti politik, eh, kterými se zabýváme v naší zprávě. Eh, dekarbonizovaná paliva, účinnost vozidel, Um, námořní a vzdušní sektor a uh, silniční uh, účinnost využívání silniční infrastruktury. Hlavní politika, která se týká uh, snižování emisí z automobilů, osobních automobilů, je tam vyjmenované nařízení. Tam vidíme, že Eh, dochází k pokroku. Pak máme další zákony, které se mají týkat eh, malých i větších nákladních eh, vozidel. Nehovořím o tom, že by to mohly být skutečně cíle, spíše navrhuji, že pokud chceme dosáhnout toho, o čem hovoří Bílá kniha, tak by takto ty cíle měly vypadat do roku 2050 a my zatím znatelně zaoktá, zaostáváme ty cíle e, jsou e, založeny na dvou stupních. Přitom e, v Paříži na kopu se dohodlo 1,5 stupně, takže tomu se vůbec neblížíme. Pak máme problémy s testováním, s testovacím cyklem vozidel Nyní se to má změnit. Doufejme tedy, že údaje o znečišťování vozidel budou kvalitnější a přesnější. Tam jsme tedy alespoň na cestě k dosažení toho, co jsme měli. Doporučení komise v současné době se zabývá stanovováním jak politického rámce, tak i cílu po roce 2020. Cíle musí být nákladově efektivní a v souladu s dlouhodobými potřebami v oblasti snižování CO2. Rovněž bychom měli mít ten mandát k nulovému vylučování, což by mělo znamenat podporu elektromobilů a do budoucna snad i eh, automobilů na vodíkový pohon. Druhé doporučení se týká testovacích cyklů tam si přejeme, aby to vše nastalo i v praxi a doporučujeme nastavení rámce pro stanovování emisí i přímo v silničním provozu. Eh, rovněž bychom měli mít analogický rámec pro snižování emisí pro autobusy, nákladní vozidla a i tam se musí posílit eh, kompliance tak, jak se to děje u osobních automobilů. Dekarbonizace eh, zdrojů pohonu. Hlavní eh, právní eh, základ zde máme ve směrnici obnovitelné energii. Eh, to, čeho se dosáhlo, není jasné, protože se snižují skleníkové plyny například z důvodu snižování ehm, kusů dobytka a tak dále. Tam máme tabulku vpravo, tam máme biodiesel, biobenzín, to je ta první generace a pak eh, dole máme už tu druhou generaci, která je mm, vyráběna z odpadů. To srovnání eh, je zřejmé a červená čára eh, je ve vztahu k fosilním palivům a tam vidíte, že u většiny biopaliv se opravdu z pohledu vylučování skleníkových plynů vedou lépe, ale ty nepřímé emise, to jsou ty tmavě modré části těch sloupců, tam už to nevypadá tak růžově. U paliv druhé generace i se zohledněním emisí eh, druhé generace je to jednoznačně lepší ve srovnání jak s fosilními palivy, tak i s biopalivy. Tam se hovoří o nastavení stropu pro eh, kopalná paliva a i pro úpravu cílů v, obhledu, eh, v oblasti biopaliv doporučení. Je třeba se přesunout směrem k solidní, stabilní, dlouhodobé politice v jasném rámci eh, pro obnovitelné energie v dopravě. Je třeba mít i důkazy k tomu, jak účinné co je. Je třeba ale i brát v potaz um, poptávku, ale i dodávku, to, co je možné na trhu zůstat a uvažovat i o jiných eh, pohonech, například elektřina i vodík. Účinnost dopravy. Evropská unie eh, je způsobila k tomu, aby zlepšila účinnost dopravy obecně. Eh, akční kroky jsou rámcem, tedy EU nastavuje pravidla, ale e, konkrétní opatření musí provádět členské státy, spadá to do jejich oblasti působení, například mýto, um, zdaňování paliv, ITS. Různá opatření by mohla být použita ke zlepšení um, účinnosti. E, I to, nač narážíme neustále, například snižování modálních přesunů. E, zatím k tomu jsou různé názory, zvyšování e, kapacity infrastruktury pravděpodobně bude vést ke zvyšování mm, intenzity dopravy, což pravděpodobně povede i ke zvyšování znečištění. A nyní mezinárodní letecký provoz protokol eh, z Kyoto zavázal jak ICAO i eh, IMO ke snižování emisí, ale tam je pokrok velice pomalý, například ETS, tam byly právní námitky, zejména ze strany amerických leteckých společností, tak tam to zatím bylo posunuto na neurčito. Mám málo času, tedy tam přeskočím tu průsvitku a tady je snad nejdůležitější tabulka, o níž se chci vyjádřit. E, co to bude znamenat, když všechna tato opatření svedeme dohromady? Tady vidíme třetí sloupec, kdybychom pokračovali jako obvykle a po pravé straně máme rok 2050, kdybychom dosáhli 60% snížení a poslední sloupec 90% snížení. Jak vidíte, v dopravě stále ještě jsme daleko vzadu, ale v eh, prostřední části té tabulky, tady vidíte, kolik bychom museli zvládnout. Eh, abychom dosáhli 50% snížení, tak jak u vozidel, tak u paliv, tak u účinnosti dopravy je třeba vykonat mnohem více. K 90% snížení bychom museli zabrat ještě intenzivněji. Obecná doporučení. Eh, zasáhnout musíme včas. V roce 2000 50, tam nehovoříme o úrovních v tomto konkrétním roce, spíše o tom kumulativním dopadu. Čím dříve tedy na tom začneme pracovat, tím lépe se dá dospět k těmto číslům. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup pour cette présentation qui... Děkuji mnohokrát za prezentaci. Je to tak trochu prezentace, ze které mrazí, protože snahu, kterou bude třeba vynaložit, ukazuje, že máme velké spoždění, pokud dodržíme dohody podle COP21. Když se podíváme na oblast dopravy od roku 1990, tak je to jediný sektor, kde narostly emise skleníkových plynů o 30%, takže je to naléhavé. Tady dochází ke skutečnému klimatickému ohrožení a ne už o změnách. Takže okamžitě zahájím rozpravu a paní Virkunen má slovo, prosím. Ano, děkuji za tuto zprávu a i děkuji za prezentaci jakkoliv krátkou. Slyšeli jsme tedy dobré i špatné zprávy. Špatné zprávy samozřejmě jsou o tom, že situace je spíše nedobrá, že se nám zvýšují skleníkové plyny od roku 1990, ale dobrá zpráva spočívá v tom, Máme mnoho možností, jak situaci zlepšit a ty možnosti se rozšířují. Je třeba se zaměřit na tři různé oblasti. Jednak technologii, která by mohla zlepšit technologickou účinnost vozidel, ale rovněž, že se musíme věnovat dekarbonizaci dopravních paliv a my se tím zabýváme, ale pak i se zabývat e, účinností dopravy jako celé a e, zpracovat ty transportní systémy, aby do sebe lépe zasa, zapadaly. Tam máme obrovský potenciál. Klíčové poselství tedy spočívá v tom, že když my v parlamentu se nyní zabýváme tím balíčkem, tak ten politický rámec musí být opravdu dlouhodobý. I pro investory, pokud chceme stimulovat příslušná odvětví, aby investovali do inovativních řešení, musíme to nastavit natolik dlouhodobě, aby měli příslip, že se jim ty investice opravdu vrátí. A když neustále hovoříme o těch biopalivech, tam je mnohé nejisté, jak z pohledu budoucnosti těchto paliv a tak i z pohledu jejich udržitelnosti, jak je můžeme udržitelně opravdu vyrobit. Na tom tedy záleží z pohledu těch průmyslových odvětví, kterých se to týká. Nyní nastal čas, abychom se zaměřili na ta opatření, která budou nejúčinnější z pohledu dosahování cílu. Silniční doprava, jak víme, je e, tou nejzásadnější záležitostí tam je mnohé, co můžeme vykonat, ale zapomínáme někdy i na leteckou a mořskou dopravu. Tam bohužel se musíme pustit i do mezinárodních smluv. Tam v té Evropě sami o sobě toho až tolik nedosáhneme. Na silnicích však v Evropě můžeme vykonat mnohé. Dnes se budeme rovněž bavit i o e, těch e, těžkých dopravních e, nákladních vozidlech a i o emisních normách, protože ty budou razit cestu k inovativnímu přístupu. CO2, tam ty normy se snaží eh, snížit, protože tam, pokud se to podaří snížit, tak ten dopad na dekarbonizaci bude obrovský. Eh, je to sice trochu deprimující, co jste zde popsal, ale zase by nás mělo pohánět to, že je tam mnohé, co ještě můžeme konkrétně udělat. Pan Saliny, máte slovo. Myslím, že eh, seznám paní Virkunen týkající se priorit v této věci je vyčerpávající. Naprosto jej sdílím a jenom doplním politický argument k vyjádření kolegyně. A politický argument je následující. Co bychom měli udělat, abychom dosáhli našich cílů? Já bych vycházel ze souvislosti mezi dopravou a veškerým zbytkem ekonomiky. Na kontinentu, v Evropě, ale i jinde. Doprava je významným faktorem, pokud jde o emise CO2. Ale náš kontinent a je určitě nejlepší na světě, pokud jde o emise. Myslím, že důležité si připomenout, že v Evropě ty věci děláme správně. A pravděpodobně jsme nej, zatím nejlepší, protože máme vyvážený systém. A co je třeba udělat, tak je třeba zachovat tuto rovnováhu mezi všemi dopravními mody. Podívejte se na biopaliva. Biopaliva a zejména přechod z první na druhou generaci biopaliv je určitě silnou stránkou naší strategie. Zejména proto, že jsme zapracovali celou oblast životního prostředí do toho problému a investoři v oblasti by neměli být odrazováni. Naopak, je třeba je motivovat, aby investovali ještě více. Takže až eh, budeme definovat eh, náš přístup s přehlednutím k životnímu prostředí, bude třeba, eh, abychom měli investora do technologií, do výzkumu, aby ta osoba získala zpět svou investici. Politicky vzato třeba si stanovit samozřejmě cíle, ale v žádném případě bychom neměli někoho nutit a stanovovat mu cíle příliš omezující a závazné, protože když eh, budeme příliš tlačit, tak eh, vyvstane distorze na trhu a jedna z nejhorších. A vlastně odsoudíme Evropu, aby ustoupila v oblasti, kde představuje špičku. Připomeňme si, že skutečně potřebujeme cíle v životním prostředí, ale je potřeba, aby to také sledovali investoři. Děkuji, pan Telička. Paní Rojvodalo nejdřív, až potom, pane Teličko, budete vy. Děkuji, děkuji mnohokrát za tuto prezentaci a já s, s velkou pozorností si přečtu celou zprávu, celou studii. Zcela sdílím eh, názor paní předsedkyně, že to, co je zde předkládáno, je znepokojící a naše odpovědnost je obrovská. A mám radost z prvních vystoupení kolegů, kteří mají za to, že bychom měli všichni sehrát svou roli a měli bychom být všichni věrni tomu, co jsme odhlasovali, když jsme odhlasovali dohodu z Paříže. Tedy naše odpovědnost by se měla promítnout do našeho hlasování, do zpráv, které jsou na stole. A samozřejmě důležité hlasování revize o směrnice o obnovitelných zdrojích zítra. A celý balík návrhů se obírá tímto směrem. To hlasování bude velmi důležité a já si opravdu přeji, aby představení kompromisů, které, budou dlouze, které byly dlouze vyjednávány, dospěli k cíli, protože bez toho bychom opět zůstali na půl cesty a nechovali bychom se odpovědně. Mezi návrhy, které se tady vracejí jako v jiných zprávách, to, že zapojíme více členské státy a zajistíme, že budou existovat závazné cíle pro každý členský stát, to je třeba dopracovat, protože jinak zajímavý návrh komise, ale který není uplatňován v jednotlivých členských státech, kteří se rádi drží zásady subsidiarity, ale ne vždy uplatňují vše, co by měli. Revize směrnice o eurovinětě a tam bychom měli platit za ujetou vzdálenost. Ale tady opět naše odpovědnost je obrovská a nad rámec toho, že se cítíme za, do toho zaangažování, tak je třeba si to promítnout v našem hlasování. Děkuji. Děkuji, paní Hovodalon. Pan Telička, tentokrát jste to vy skutečně. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi ctí, že jsem se opravdu dostal na řadu a nyní už vážně. Měli bychom to udělat, jak se patří. A abychom to zvládli, potřebujeme dost času. Jak co se týče té rozpravy, kterou dnes vedeme, tak i nastavování regulačního prostředí, politických nástrojů, které budou všechny nastaveny směrem k dosahování těch cílů. Už v minulosti jsme spáchali jak na unijní, tak na úrovni členských států mnoho chyb a někdy jsme nevypracovali příslušné dopadové studie a už jsme rozhodovali. Takže moje první otázka je, kdybyste vy, pane přednášející, nebyl v situaci, kdy vše musíte vyplivnout za 10 minut, kdybyste měl eh, zde eh, pohovořit eh, odborně, tak si myslím, že bychom nejdříve se měli seznámit s vaší analýzou, pak vás sem pozvat znovu a vést tu diskusi opravdu vážně. Já si vážím vaší práce. Všichni máme zájem na snížení emisí, ale někteří z nás směřujeme k tomu, že bychom chtěli navrhovat něco, co třeba není založeno vždy na té nutné rovnováze, na těch zjištěních, na limitech, na hranicích možného a i na zachování konkurenceschopnosti v daném odvětví to je zcela jasné, že je to tako potřebné. Já, když se podívám na to, jak to pan N zaprezentoval, kdybych se mohl tázat, tak moje první otázka zní. Jak byste to optimálně namixoval? Dekarbonizaci, optimalizaci dopravních systémů, technologické výdobytky. Jak to optimálně propojit, protože je zcela jasné, že tam někde je ten potenciál větší, jde menší, ale jsme schopni to nastavit tak, abychom měli solidní zdůvodnění svých rozhodnutí. Jakkoliv budeme rozhodovat, musíme nejdříve proanalýzovat politiku regulatorních orgánů, jak unijních, tak i členských států Tedy já už to zkrátím a řeknu pouze, bylo to nesmírně zajímavé, podnětné, už se v mé mysli a určitě i kolego objevuje celá řada otázek. Rád bych se v té debatě vrátil, když budeme mít více času. Ale pak bych si rovněž cenil toho, a zde je i apel na kolegy, když budeme vypracovávat vlastní zprávu, ať už co by zpravodaj, nebo co by stínový zpravodaj a přicházíme s pozměňovacími návrhy, abychom už ode dneška se tomu věnovali vážně a abychom vždy brali v potaz dopad jakýchkoliv svých námětů a návrhů. V opačném případě to nedopadne do... Děkuji, pane Teličko. Omezili jsme řečnickou dobu na dvě minuty, ale jestli to vy, tak to bylo pro vás. Nejsou žádná privilegia. Pan Dolendem má slovo na dvě minuty. Ano, děkuji vám. Děkuji i předřečníkům a i přednášejícímu. Zpráva opravdu byla nesmírně zajímavá. Mám otázku která se vztahuje na eh, tom, zda bychom měli zvažovat posílené prostředky nyní anebo až později. Vím, že už probíhá diskuse o tom, zda tlačit na rychlejší transformaci či na to jít pomaleji. Když se nyní snažíme, ale probíhá to později, Otázka zní, mm, nedohoní nás to, nebudeme muset i tak zrychlit později, <coughs> abychom dospěli k tomu cíli, takže tady bych rád slyšel od přednášejícího, jak on si myslí, že bychom měli uh, se měnit nyní, jak rychle, jakou měrou a co bude snesitelné pro naše, naši společnost v pozdější etapě, když už eh, ten Damoklův meč nad námi bude eh, vyset a jak se to vůbec může zdařit. Eh, současná například cenotvorba u těch nových dopravních prostředků. Je to jako cesta na měsíc z pohledu technologie. Stačí nám to, co už máme, abychom dokázali se pustit do těch novinek, anebo musíme eh, i změnit poměry těch stran a nebylo by nutné zrychlit už nyní a to v podstatě za každou cenu, než čekat na to, až se změní poměr. Monsieur Pane Kune, Máte na dvě minuty. Uh, Děkuji, paní předsednice. Všichni si ještě vzpomínáme na tu strategii v tom posledním volebním období, kde se hovořilo o 20% snížení CO2, 20% zvýšení energetické účinnosti do roku 2020 a vše mělo nastat souběžně a dokonce u dopravy to mělo obnášet 40% a když se podíváme na to, jak jsme to zvládli, tak to nevypadá špatně u vozidel například 102 eh, gramů mm, by mělo být uspořeno. Tam by se nemělo tedy spalovat víc než 5 litrů na 100 kilometrů a pokud by se i tam dosáhlo v těch jiných eh, kategoriích vozidel téhož, tak by to nebylo špatné. Ale ty úspory jsou takzvaně sežrány tím hospodářským růstem, protože chceme tvořit pracovní místa přece neustále připouštíme do silničního provozu eh, nové, nová nákladní vozidla, mm, nová velká těžká vozidla a tím se to bohužel vše zase očiní, takže je obtížné redukovat CO2, když se chceme držet obou těch cílů. Děkuji, pane Kune. Ale měl jste dvě minuty. Ano. Proč jste nevyužil jenom jednu? Tak příště. Výborně. Chcete vše sdílet, pane Kunen. Pane Sean Kelly, máme radost z vaší přítomnosti a máte slovo. Děkuji. Děkuji za slovo. Já nejsem členem tohoto výboru, ale vážím si toho, že co by stínový zpravodaj pro poradní skupinu pro obnovitelné energetické zdroje, je to pro mě závažné téma. E, to poselství je jasné. Nepokračujeme dostatečným způsobem. Pokud ty politiky příslušným způsobem nezměníme, tak než abychom snižovali e, náru, to podíl CO2, tak naopak se bude vylučování emisí zvyšovat. Jedna věc se objevila dnes dopoledne na ITRE, tam jsme hlasovali o energetické účinnosti eh, budov a tam jsme hlasovali i o tom, že by se do toho měla, do toho poměřování začlenit i infrastruktura, eh, což by znamenalo v praxi podporu elektromobily, na čemž velice záleží. Moje otázka tedy bude trochu odlišná z tohoto pohledu, a totiž protože výrobci vozidel si mohou vyrábět, co chtějí v současné době. Neměli bychom se zabývat spíše možností snižování spalovacích motorů, podílu spalovacích eh, motorů, že bychom jim nastavili, kolik eh, jich smějí vyrobit, ne, že bychom jim je úplně zakázali, ale že aby každý dodavatel měl práh a měl by být podněcován, aby vyráběl více elektromobilů a méně automobilů na spalovací e, pohon, což by znamenalo jak zlepšení životního prostředí, tak i poskytlo prostor a stimul pro výrobu elektromobilů. A druhá otázka, jak můžeme přistupovat k snižování podílu leteckého a námořního e, odvětví. Tím, jak nám roste ekonomika, tak se to stává stále závazně. Vy avez une minute. Eh, eh, Děkuji, pan Deli, na jednu minutu. Děkuji, budu velmi stručný. Mám jenom technickou otázku k vaší prezentaci. Vy uvádíte, že automobily představují 44 skleníkových plynů, tedy emisí skleníkových plynů, ale nehovoříte o těžkých nákladních vozidlech a to je klíčové pro náš výbor, takže mě by zajímalo, zda tady máte k dispozici ty údaje. Děkuji mnohokrát za veškeré otázky. Já jsem měla také jednu opravdovou otázku, ta se týká nového energetického mixu. Říkáte, že zítra automobil bude mnohem více elektrický, já s vámi souhlasím. Já myslím, že třeba jít k plynu a vodíku, nejenom k elektřině, ale mám zásadní problém. Jak to zařídit, když máme 30 milionů vozidel na silnicích, které nedodržují normy, protože překračují euro 3, 4, 5. Jak se s tím vyrovnat? Začali jste uvažovat o nějaké konverzi těch vozidel? Je to vůbec možné? Je možné vytvořit odvětví pro konverzi těchto vozidel? I když máme nový cyklus testů a čisté vozidlo jako takové neexistuje. I elektromobil není tak úplně čistý. To je první věc. Druhá velká otázka je, jak je možné, že oblasti, až pan Sean Kelly o tom hovořil, je to také ve vašem výboru, jak vysvětlit, že zemědělství, průmysl od roku 1990 snižují skleníkové plyny, a jak je možné, že doprava zažívá boom, dochází k určitému zablokování ze strany průmyslu, ze strany státu. Jak vysvětlit, že jsme stále nenabrali jiný směr? A poslední velká otázka, co se týče konverze, připravili se nějaké výhledy, protože dnes vidíme auta, která budou mnohem autonomnější, budou vybavena úplně jinak. Pokud jde o infrastruktury, všechno se změní. Tak máte nějaké projekce, kolik to bude stát a zda to vytvoří nebo ne pracovní místa. Děkuji mnohokrát. Máte na to, na všechny otázky, dívám se také na tlumočníky, máte pět minut. Dobře jsem to vyjednala. Ano, v kabinách přikivují. Prosím. Ano. Já tedy budu hovořit nizozemsky, tak to zvládnu líp. Dobrá. Těch otázek tady byl přehršel a na úvod bych začal těmi otázkami paní předsedající, pokud dovolíte. Co budeme dělat s těmi vozidly, která už ty normy nenaplňují? To je otázka, která se nabízí. A ono to má co dočinění i s těmi dosyčnany, s jemnými částicemi a i s CO2. Takže tam musíme rozlišovat i, jak se testují vozidla, jak to vypadá v praxi. Já si myslím, že přechod na elektromobily to eh, sníží ty bezprostřední emise, protože to bude znamenat odklon od tradičních motorů, ale eh, ono se, ano, Energeticky ty elektromobily se budou náročné jinak, ale ve městech to znečištění sníží. Máme dopravní odvětví eh, ve srovnání s ostatními. No to my jsme nedělali, protože my jsme si vzali do hledáčku pouze dopravní odvětví, ale mobilita roste a ono je obtížné pak hovořit o tom, jak snižovat eh, emise. Když chceme zároveň podpořit mobilitu, tak automaticky náklady na snižování emisí se tím zvýší. Stanovování cílu, když máme 20% a e, ty náklady, ty jsou neodmyslitelné. My jsme se nimi zabývali i ve své zprávě. Někdy to bude jak občany, tak podniky bolet. Když eh, budeme chtít chtít opravdu snížit ty emise tak významně. Bez investic se to neobejde a proto bude důležité vypracovat dodatečnou studii. Náklady musí být spravedlivě rozkládány, ale v naší studii jsme otázku, odpověď na tuto otázku neposkytli. A pak eh, když se tážete na těch 4 a 40 emisí, které pocházejí z osobních automobilů, tak u nákladních to obnáší 20 To byla ta technická otázka. Co ještě jste se ptali? Pan Kelly se tázal, zda bude nutné Mm, jakoby nutit výrobce, aby vyráběli automobily na nekonvenční pohon. No, zamýšlíme se nad tím. Ten nulový emisní mandát by mohl být zaveden, protože ten by stimuloval k rychlejšímu pokroku a e, výrobci by mohli to považovat za výhodné, začít vyrábět nízkoemisní vozidla. Zda z toho učinit povinnost, no to je otázka k diskusi. To já zodpovědět nemohu, takovou otázku. Možná by se dalo nějakým způsobem propočítat, ale rozhodně ty nekonvenční um, motory se musí jejich podíl na trhu zvýšit. Pak eh, otázka, zda bychom měli zrychlit teď, anebo zda se to dá dohnat později. Když chceme dosáhnout jedno a uh, stupňového cíle z Paříže, tak nelze odkládat vše do budoucna. Musíme konat okamžitě a co nejrychleji a ve všech tří <coughs> oblastech, které jsem zde vyjmenovat, ve všech třech oblastech vyčkávat, není možné. Kdybychom vyčkávali nyní, tak ono budou ještě obtížnější ty emise, které už nyní stoupají a posilují skleníkové plyny k tomu, abychom se jich zbavili. Proto si myslím, že pokud chceme dosáhnout cílů pařížských, tak to asi už jsem odpověděl na všechno. Merci. Děkuji mnohokrát za vaše odpovědi. Některé otázky nebyly probrány podrobně, takže já bych vám poslala e-mail, abychom získali skutečně podrobné odpovědi Sekretariát vám pošle otázky, abychom dostali konkrétnější odpovědi. Ale správně říkáte, a tím skončím, že nás to bude stát mnoho peněz, ale bylo by to ještě dražší, kdybychom nedělali nic. Takže teď je skutečně třeba nabrat nový směr. A já připomenu, že už eh, nebudou probíhat pouze klimatické změny, ale dojde skutečně ke klimatickému ohrožení. A pokud rezort dopravy nebude postupovat eh, s klimatem způsobem win-win, tak se řítíme do zdi. A proto výbor pro dopravu je dynamický a chápe také klimatické výzvy. Bude to těžké, ale podaří se nám to. A přeji vám dobrou chuť a sejdeme se v 15 hodin. Pan Telička, ano, ano, v 15 hodin. Hodně jíte. Nebudu zabíhat do vašich podrobností. Sejdeme se tedy 15 hodin, bude se konat občanská akce a požádejte i kolegy o přítomnost, protože tato akce bude natáčena živě, bude to na sociálních sítích, takže spolehám na vaši účast a na brzkou shledanou i pane Šone Kelly. Uvidíme se odpoledne. Děkuji, pane One, děkujeme za vaši prezentaci a vaše vyjádření. Takže na shledanou odpoledne.